So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a milí kolegové, srdečně vám zít, vás vítám na schůzi našeho výboru. Máme zde velice mladého člena, já mu blahopřeji, stal se znovu otcem, Karel Schlitter, protože jsem minulý týden stal otcem, tak si sebou musel zjít své první dítě, takže já se vítám Hance Šlitlára juniora, pokud bude e, potichu, tak s tím není žádný problém a pokud je, to nevydrží, tak s ním otec odejde na chodbu, tak to jsme si to dohodli. Nyní přistoupíme k přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaké námitky? Nemá. Sdělení předsedy k tomu přistoupím později. A už jsme u bodu 3. Schválení zápisu ze schůze, která se konala 23. února. Pokud eh, do konce schůze nezazní žádná námitka, tak to bude schváleno, až jsme již u bodu 4, u prvního důležitého bodu této schůze. Já bych se chtěl přivítat eh, paní komisařku pro klimatické změny Kony Gedegardovou. Ještě jednou vás zde srdečně vítám u nás na našem výboru. Viděli jsme se naposledy během slyšení. Od té doby uběhlo několik měsíců. E, vaše potvorio se týká tématu, které velice zajímá náš výbor. Mezitím jsme měli 21.1., kdy se sdělovali SN cíle, potom došlo k Bonu, k prvnímu setkání na administrativní úrovni a další konference v Bonu v černu nás ještě čeká. Samozřejmě nás zajímá zejména, co dělá Evropská unie, jak to vypadá eh, s finanční pomocí, kterou přislíbila a samozřejmě také, jak to vypadá s ochranou před klimatickými změnami a s možností redukce eh, plynů, které škodí klimatu. Ještě jednou vítám paní Kony Hedegardovou v tomto výboru a předávám jí slovo, aby nás mohla seznámit se stavem věcí. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, mnohokrát děkuji za pozvání, že jsem se jsem mohla dnes přijít. Je to skutečně inspirující. A já se mno, velice těším na váš feedback na vaše otázky. Takže doufám, nebudu hovořit příliš dlouho. Nejdříve bych chtěla prezentovat základní body a pracovního programu Komise 2020, e, tu část, za kterou jsem já odpovědná. E, jak víte, kontextem pracovního programu je strategie Evropa 2020 Komise. E, tuto strategii podpořil Evropský parlament a rovněž Evropská rada minulý měsíc. Důležitou iniciativou je iniciativa Evropa efektivních zdrojů, která se snaží o zelenější zdroje, o zelenější přístup a nízké emise CO2. To by mělo být základem pro naší vizi evropského rozvoje v následujícím desetiletí. Já si myslím, že to je skutečně velice důležitý cíl, protože kolem této hlavní iniciativy se může v následujících letech nabalovat mnoho dalších iniciativ cíl, který si klademe, je eh, oddělit hospodářský růst od vysokých nároků na zdroje a energii. Zároveň je třeba snižovat emise CO2 a zvyšovat konkurenceschopnost, vytvářet nová pracovní místa a zvyšovat energetickou bezpečnost EU. Během slyšení jsme o tom hovořili. Snažíme se mít tři cíle v jednom. Když řešíme klimatické změny, současně rovněž řešíme otázku energetické bezpečnosti a rovné s otázku konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. To musí být tedy celkový cíl. Já se domnívám, že můžeme tohoto cíle společně dosáhnout, pokud budeme mít odpovídající politickou vůli. Je to cíl, kterého musíme dosáhnout, pokud Evropa si má udržet eh, svoji schopnost provést revoluci směrem ke snižování emisí CO2. Je třeba jednu věc říci jasně. Veškeří ekomové poukazují na to, že je třeba investovat do zelené ekonomiky pro budoucnost. Jeden příklad. Podívejme se na velké balíčky hospodářského oživení. Čína, USA a Evropská unie mají takovéto balíčky. A je to jasné, Čína má největší eh, investiční program do zelených technologií, asi 230 miliard amerických dolarů. Poté USA 80 miliard dolarů do ekologických energií. A pokud se podíváme na EU, na toto číslo, které máme jako investice z největších členských států a z Evropské komise, potom dosáhneme čísla 25 miliard eur. Takže zde vidíte určité rozdíly. Znamená to tedy, že zde existuje velká konkurence a proto je třeba, abychom měli odpovídající politiky a snažili se eh, stát se co nejlepším regionem, pokud jde o boj proti klimatickým změnám. To je otázka práce pro následující léta. Jak víte, mé oddělení a já se snažíme připravit program, co je třeba udělat, pokud chceme dosáhnout snižování emisí o 20 do roku 2020. Zdá se, že zde někteří souhlasí nahlas. Hospodářská krize vedla ke snižování emisí CO2 a ke snižování ceny uhlíku. Je třeba položit si otázku, jak může Evropa nejlépe podporovat trvale udržitelný rozvoj, jak může vytvářet nová pracovní místa a zároveň snižovat naši závislost na importované energii. Neznamená to, že ve chvíli, kdy eh, předložíme sdělení, učiníme konkrétní rozhodnutí, ale já chci, aby bylo jasné, že pokud chceme být ambicioznější než těch 20%, je třeba vědět, jaký by to mělo dopad na některá odvětví, co by to znamenalo a tak dále. To je tedy cíl tohoto sdělení. To sdělení by mělo být předloženo před eh, setkáním ministrů pro životní prostředí před čern, eh, s 11. červnem a také před Evropským summitem v červnu. Asi chápete, že v této chvíli nemohu uvést žádná specifická čísla. Předběžné výsledky našich analýz poukazují na to, že cíl 30 by byl technicky proveditelný a byl by také možný z hlediska ekonomického. Chtěla bych poukázat na to, co tedy bude přibližně ve sdělení, až bude předloženo. Pokud se podíváme dva roky zpět, tehdy se rozhodovalo o klimatickém a energetickém balíčku. Odhadovalo se, že pokud chceme dosáhnout 20%, bude to stát asi 70 miliard eur do roku 2020. Dnes víme, že kvůli krizi je celá situace snažší a bude to také levnější dosáhnout tohoto cíle 20 Říká se, že asi jedna třetina eh, nákladů, že to bude asi o jednu třetinu nákladů nižší, než jak jsme odhadovali před dvěma lety. A pokud jde o kvalitu vzduchu, eh, to je samozřejmě něco, co také musíme vzít v potaz. A pokud to vezmeme v potaz, potom těch 30% je ještě dosažitelnějších. Zdá se, že dosažení těch 30 není tak nákladné, jak bychom se mohli obávat. E, díky krizi to není tak nákladné, jak to vypadalo před několika lety. Já si myslím, že to je velice důležitá informace. E, neznamená to, že je to úplně snadné dosáhnout těch 30 ale je třeba si uvědomit, že díky krizi pokud e, investujeme ty stejné peníze, které jsme chtěli investovat před dvěma lety, poté nedosáhneme jenom těch 20%, ale více než 20%. Takže to jsou ty argumenty, které jsem chtěla jasně říci a které budou také jasně řečeny v tom sdělení. Ještě zdůrazním několik dalších věcí. V následujících týdnech a měsících budeme předkládat další opatření, která budou nutná pro implementaci eh, balíčku pro životní prostředí. Půjde zde o obchodování s emisními povolenkami, půjde zde také o volné poskytnutí některých povolenek pro určité odvětví a také pro stanovení limitů do roku 2013. Další hlavní iniciativou bude určit cestu na přechod pro nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Já jsem na začátku eh, března prezentovala strategii, která stručně charakterizovala to, co budeme muset udělat na cestě do roku 2050. Je třeba mít jasné cíle pro rok, do roku také 2030, abychom neměli jenom cíl do roku 2050 a všechno odkládali až na závěr a poté museli dosahovat cílů velice rychle. Připravíme také důležité sdělení příští rok, které bude zahrnovat strategii a konkrétní kroky pro zmírňování dopadů klimatu a přizpůsobování se to bude zahrnovat také finanční nástroje, bude to zahrnovat také eh, klimatické hodnocení různých politik eh, od zemědělství až po výzkum a průmysl. Tyto iniciativy spadají do eh, toho širšího přístupu k řešení klimatických změn komise, tak jak to bylo stanoveno ve strategii 2020. Bude třeba učinit kroky, pokud jde o dopravu, energetiku a danění. Snižování emisí CO2 v dopravě je zcela zásadní, pokud máme dosáhnout našich dlouhodobých cílů snižování emisí skleníkových plynů. Pokud budeme pokračovat v současné tendenci, jak zjistila eh, komise a generální ředitelství klima, je jasné, že do roku 2050 se zvýší emise z dopravy asi o 30 pokud tedy nebudeme dělat nic více než to, co děláme nyní. Takže eh, v souladu s tou iniciativou eh, Evropa s efektivním využíváním zdrojů bude eh, do konce tohoto roku předložena bílá kniha týkající se evropské dopravní politiky. Cílem této bílé knihy bude snižování emisí CO2 v dopravě. Sdělení týkající se Zjednodušování se bude eh, zabývat nejenom dopravou, ale také eh, obecněji snižováním emisí CO2. Budeme se zabývat eh, dopravou, ale také tedy dalšími sektory. Jak jsem slíbila ve slyšení, cílem by mělo být mít koordinovaná opatření. Některá z nich budou identifikována až později s ohledem na výsledky analýz v odpovídajících odvetvích. Letos začínají diskuze o další finanční perspektivě. Já chci, aby tato finanční perspektiva plně zohledňovala klimatické změny, zmírňování dopadu klimatických změn a přizpůsobení se a aby se klimatické změny promítaly do všech politik Evropské unie. Nyní bych chtěla hovořit o nařízení týkající se snižování emisí CO2 eh, z dodávek. Eh, toto nařízení je nesmírně důležité, pokud jde o snižování emisí CO2 v dopravě. Výrazně při, přispěje k tomu, aby členské státy dodržely své cíle do roku 2020. Bude pokrývat 5 eh, snižování, které je nutné v tomto odvětví a které není pokryto systémem obchodování s emisními povolenkami. Vím, že zde existuje mnoho otázek týkajících se proveditelnosti a také emisních cílů do roku 2000, pro roky 2014 až 2016. Já jsem měla příležitost s vámi o tomto tématu minulý týden ve Štrasburku diskutovat. Vím, že cíle jsou ambiciózní, ale my jsme přesvědčeni o tom, že jsou proveditelné pro producenty. Nenavrhovali bychom je, pokud bychom o něčem takovém nebyli přesvědčeni. Samozřejmě jsme si to nevymysleli, je to založeno na správné analýze. Nařízení pomůže eh, zvýšit konkurenceschopnost producentů eh, dodávek tím, že eh, producenti budou muset zlepšovat efektivitu spotřeby my se domníváme, že je to eh, příležitost, kterou, které by měli evropští producenti využít. Vyšší efektivita eh, bude znamenat, že vlastník eh, každé dodávky ušetří asi 2000 eur na palivu během celého životního období dodávky. Od roku 2000 7 jsme se snažili zohledňovat eh, potřeby tohoto odvětví. Cíl pro 2020 eh, dává možnost eh, producentům, aby mohli plánovat při nejmenším na následující desetiletí. Naše cíle vycházejí z jasné analýzy, která ukazuje, že naše cíle jsou dosažitelné a efektivní. po roce 2013 by eh, naše cíle měly být eh, přehodnoceny. Je jasné, že eh, toto nařízení je proveditelné a je třeba, aby tento výbor a Evropský parlament se snažili nesnižovat naše ambice v tomto ohledu. Chtěla bych vás také informovat, že zítra komise by měla přijmout sdělení o evropské strategii pro čistší a energeticky efektivnější vozidla. Tuto strategii předkládá komisař Tajany. Já jsem velice ráda, že těžká vozidla jsou nyní součástí této strategie. A my se zde snažíme snižovat emise CO2 od eh, u těžkých nákladních vozidel. Pane předsedo, na závěr bych chtěla říci několik slov týkajících se mezinárodních vyjednávání. Jak víte, předseda Barroso mě požádal na začátku března, abych navštívila některé země. Navštívila jsem Mexiko, Maldivy, Indii. Zítra budu cestovat do Číny, poté do Etiopie, Eh, zemí Africké unie a později také do Bangladéše. Eh, my eh, víme, že tento postupný přístup je skutečně dobrý, tato spolupráce s, s třetími zeměmi. Je nám jasné, že v Cancúnu bude nutné rozhodnout odpovídajícím způsobem. Bude tam jedna výzva a to, jak dosáhnout toho, abychom měli právně závazný rámec. Jak víte, Evropská unie zde není problémem. My jsme eh, dodrželi závazky s Kyoto, my jsme souhlasili s Kyoto, my tedy nejsme problémem, ale víme, jaké signály vycházejí z jiných zemí. A tyto signály jsou rozporupené. Je třeba dohodnout se na obsahu, přistupovat k věci prakticky a poté bude možné dohodnout se na právní formě. V květnu, v červnu se budeme setkávat na úrovni vyjednavačů, ale Příští neděle, pondělí bude příležitostí, kdy se setkáme v širším kontextu a já bych byla ráda, aby se všichni soustředili na obsah spíše než na proces nebo postupy, protože to je to, co potřebujeme v současné chvíli ve vyjednávání. Děkuji mnohokrát paní komisařce Hildegardové za její prezentaci. Ta se týkala ochrany klimatu. Karl Schittl junior to komentoval. My se pokusíme to zinterpretovat, za to bylo ano či ne, či zase zdržel. Jednou to bylo rozhodně ano, to bylo u těch 30%, to bylo naprosto jednoznačné. A jinak se ho budeme muset ještě zeptat, co přesně měl na mysli při těch dalších vyjádřeních. Slyšeli jsme tedy E, co se připravuje. Nic jste bohužel neřekla k otázce financování ochrany klimatu. Těch 7,2 miliard, které EU nabídla, tak to je samozřejmě něco, kde čas běží. A jak tedy vypadá ten plán? Bude to komise koordinovat? E, vyšle jasný signál, jasné znamení důvěryhodnosti ještě před Cancúnem? vyšle tento signál vůči rozvojových zemích. Minulý čtvrtek se ještě, jsme se ještě zabývali lehkými užitkovými vozidly. Hovořili jsme o tom celé odpoledne, o tom, zda je to proveditelné, zda je možné mít tu vizi čistých vozidel. Martin zde bohužel není, takže si jeho eh, zprávu vyslechneme, až ho zde budeme mít. Mám zde celou řadu kolegů a kolegyní, kteří se hlásí ke slovu, což bude možné. A prvním řečníkem je Richard Zebr. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, děkuji vám, že jste dnes přišla mezi námi do výboru. Eh, ve svém projevu jste již hovořila o tom takzvaném mainstreamingu, je to jasné, ochrana klimatu je opravdu průřezovou otázkou. Jak tedy konkrétně postupujete ve sboru komisařů? Máte jisté diskuzní eh, skupiny či diskuzní schůze? Jak to technicky eh, funguje? Jakým způsobem se budete snažit vnést eh, tu problematiku klimatu do všech politik Evropské unie? Například zemědělství či doprava. Malý příklad, dobře víme, že nyní kvůli oblaku vulkanického prachu bylo rušeno až 28 tisíc letů za den to je v podstatě něco, jako kdyby milion řidičů přestalo celý rok jezdit autem. Takže bych se vás zeptala, co byste hodlala podniknout například v této oblasti. A druhá otázka se týká energetiky. Pokud budeme podporovat energii z obnovitelných zdrojů, tak samozřejmě budeme čelit výzvě tomu, jak tedy budeme to celé řešit ohledu konvenčních energií a dostupnosti obnovitelných zdrojů energie. Hodláte například řídit jakousi síť, kde by například eh, pomocí energie z vodních zdrojů bylo možné jak si zajistit energetickou síť, takže by se vlastně energie, eh, zásoby energie uchovávaly právě eh, v nositeli energie voda a tímto způsobem možno, bylo možné lépe využívat energii z obnovitelných zdrojů. A třetí otázka se týká rozpočtu. Všichni víme, že v členských zemích jsou napjaté státní rozpočty. Krize v Řecku velice jasně ukazuje, jak dramatická je situace. Evropská unie se eh, hodala k velkým finančním příslibům, co se týče Řecka. A já se vás tedy ptám, jak vy vidíte možnost financování své politiky, zda již jste hovořila eh, se svým kolegou, který je odpovědný za rozpočet o této záležitosti. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Linda McEwen. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, že jste opět přišla na výbor. Mm, já mám dvě věci. První se týká těch vašich čísel. Investice do eh, takzvané zelené energie či inovací. Já jsem to nepochopila s tou Čínou. 200 miliard Čína a 80 eh, miliard eh, USA a pouze 25 Evropa. A co do toho počítáte, do těchto čísel? To by mě zajímalo vědět. Čína, no tam asi bychom očekávali, že to je kvůli počtu obyvatel, ale USA a Evropská unie, tam je velký rozdíl mezi nimi. A e, takže jak e, to vypadá s analýzou těch čísel? Jak to můžete dále vysvětlit? Co je za, to, za tím číslem e, v Číny, USA? Oni budou investovat my jako Evropané tolik, a druhá věc, to je ten benchmarking. To je problém pro firmy, jak se to bude dělat. A můžete nám říci, jaký máte harmonogram tohoto benchmarkingu a kdy můžeme již očekávat eh, něco od komise v tomto smyslu? Děkuji. Thank you, Commissioner. Chris Davis, děkuji, paní komisařko. Vy asi nevíte, ale automobilový průmysl ve Spojeném království nahlásil, že emise klesly o 6% průměrně v minulém roce. A to je vlastně dobrá cesta k těm požadovaným cílům podle legislativy. A pořád všichni říkají, že automobilový průmysl jenom lobuje, lobuje a nakonec jsou na tom lépe, než se požaduje. A e, takže je ta naše legislativa tak ambiciozní, jak by měla být? E, možná, že ten automobilový průmysl si příliš dělá starosti s tou prodejní cenou a ne potom s cenou e, za provoz motorového vozidla. Co to bude stát řidiče ve finále? A pokud jde o ten 30% cíl snižování emisí, Samozřejmě vy jste opatrná, vy jste říkala, že ekonomicky to vypadá dobré, proveditelné, ale to není březen 2007. Od té doby se postoje v radě negativně posunuly. A já se ptám, zda se k tomu můžete vyjádřit, k té náladě, která panuje v radě ministru, pokud jde o ambiciozní snižování emisí CO2. A nakonec ETS já myslím, že to je takový polovičatý úspěch. Pomáhá to snižovat, eh, snižovat mm, emise eh, CO2, ale nepropagují se tím eh, ty mm, nízkouhlíkové technologie, tak jak jsme doufali. A tudíž zvažujete nějaké regulační nástroje, abyste prosazovali lépe tyto technologie a e, jak e, tedy, mm, aby náhodou e, se toho systému ETS nechopili jaksi ty špatné síly a řekli ne, ne, ne, budeme se držet pouze tržního mechanismu. A my zde máme směrnici o emisích. Máme zde ten obecný požadavek, že členské státy mohou tedy překročit ty mm, požadavky, ale ve směrnici Máme článek 9, který stanoví, že členské státy nemohou eh, zavádět eh, národní standardy výkonnosti, pokud je o emise u eh, těch svých elektráren. A jak si to vykládáte? Protože možná by se to mělo vyjasnit, že ano, členské státy mohou zavádět eh, ty vlastní normy, standardy výkonnosti, pokud se domnívají, že to je ten správný nástroj, který ve finále povede ke snižování emisí CO2. Děkuji a ještě tu Hasi a potom předám slovo paní komisařce, aby mohla odpovědět. Děkuji a děkuji i paní komisařce, že přišla dnes k nám. Moje otázka také se týká právě eh, těch, eh, toho cíle minus 30. Vy jste nám vysvětlila, na čem komise pracuje, ale co víme, je, že tyto cíle mohou znamenat různé věci podle toho, eh, eh, jaké jsou díry v legislativě, co všechno legislativa dovolí. A můžete nás ujistit, že těch minus 30%, o kterých hovoříte, že to znamená, reálně minus 30, skutečně minus 30, znamená to, že tam nejsou žádné triky, žádné mezery v předpisech, eh, to znamená takové kreativní způsoby eh, výpočtu různých kalkulací, emisí a podobně. Co eh, tím myslíte těmi minus 30% přesně? Další otázka se týká toho cíle minus 30% asi jak dobře víte, tak parlament deklaroval, že Evropská unie by měla eh, zavést 20% cíl jako povinný. A jak vy to vidíte, to propojení s tímto mandatorním povinným 20% cílem? Členské státy přislíbily že 7,2 eh, miliard euro začnou tedy vyčlenovat na toto. Eh, to není samozřejmě primární problém komise, ale já se ptám, co dělá komise, aby skutečně tyto finanční prostředky začaly být čerpány, aby začaly téct. To je hlavní problém, aby vůbec ta naše politika boje proti změnám klimatu byla důvěryhodná. Děkuji, celá řada otázek, prosím, vaše odpovědi. Děkuji. Já bych začala tou poslední otázkou. Hasi, eh, eh, to znamená to, ta otázka financování. Já souhlasím, ano, je zcela zásadní to pro vůbec důvěryhodnost rozvinutých průmyslových zemí, aby ty přísliby, eh, které byly dány v Kodani, aby byly splněny a ne někdy v dávné budoucnosti. Ne, aby to začalo skutečně teď, aby ty finanční prostředky začaly být vydávány teď. A mm, my, jak jsme deklarovali eh, v pondělí, tak eh, my eh, jsme ochotní mm, někdy na začátku června, když mm, tedy mít vše v ruce, protože ministři financí mají z března jasné závěry, to znamená třikrát eh, těch 4,2 miliard a 3,2 miliard. How much? A, mm, mm, takže již to přislíbili a teď jde o to, eh, co z těch peněz budou nové peníze navíc ale nemilme se. Někteří říkají, že to je spíše teorie, ale pro nás, pro rozvinuté země, je to politická věc. Zde vy se ptáte, jak to bude snadné dostat ty peníze. Vy jste se na to zeptala jinak, ale jak dostaneme ty peníze ze státních rozpočtů právě v této době? Ano, to bude těžké. A proto musíme mít jasno já to vidím takto. Ta protiváha je takováto. Čím více skutečně půjde o nové prostředky, tím to bude mít větší politický efekt, ale i naopak, pokud nakonec eh, mm, se eh, řekne, ano, eh, rozvinuté země sice vydali ty částky, ale de facto recyklovali peníze, které již stejně byly vyčleněny. A to je zásadní, aby tedy každý členský stát skutečně uh, Eh, to vzal vážně, o které peníze půjde a mm, That is really new money. A, mm, aby to byly skutečně mm, peníze nové, které budou přidány k rozpočtu v 2010-2011. A já eh, jsem řekla všechny rozvinuté země. To je důležité, ano, abychom my jako Evropa plnili naše sliby, ale také i ti ostatní to je důležité pro eh, celé vyjednávání, aby všechny rozvinuté země splnily své sliby, proto musíme na ně tlačit. A eh, Richard Silber se zeptal na ten mainstreaming. Já se pokusím o stručnou odpověď. Já si myslím, že o co tady jde? Komise má pocit, že to není pouze komisař odpovědný za změny klimatu či životní prostředí, který by byl vázán tím pracovním programem, tím obsahem eh, strategie 2020. To je celé kolegium komisařů. A minulý týden byly vytvořeny takové mezirezortní skupiny v komisi. Máme i tu klimatickou změnu, kterou budu předsedat vést já. A my se budeme pokoušet o to, abychom prosadili toto téma do ostatních eh, sektorů a rezortů a vůbec, abychom začali eh, mm, takto všichni přemýšlet, aby všichni viděli, že je to skutečně mainstreamingová politika. A Linda McHaven se ptala na ta čísla. Eh, zdali bychom mohli je detailněji vysvětlit. Možná, že ano, ale já jsem chtěla říci, pokud vezmeme ty proporce celkové, já jsem zmínila to čínské číslo, že tam se budou snažit o toto, e, že v Americe spíše se budou zaměřovat na energetiku a tak dále. Chtěla jsem ale tím říci něco jiného. Chtěla jsem ukázat, že pokud uvidíme, že zbytek světa, naši konkurenti, e, Eh, pokud si myslíme, že naši konkurenti nedělají nic, tak to se mýlíme. Naopak, ta čísla nám to ukazují, jak to proporčně vypadá a to nám indikuje, eh, co nás čeká v příštích letech. O to jsem chtěla tady doložit. Pokud jde o benchmarking, mm, mm, mm, do konce tohoto roku eh, bychom měli mít konkrétní výsledky a provádíme široké konzultace nebo spíše eh, ostatní tedy konzultují nás o všem možném a je to důležité pro podniky, pro podnikatele. Já také jsem z podnikatelské sféry, takže vím. A zde ten benchmarking je důležitý. Někteří z nás se domnívali, že bychom byli, eh, udělali lépe, kdybychom měli 100% aukce, abychom dávali 100% do aukcí. Ale teď, eh, co máme, to je výsledek politického kompromisu. A nemyslete si, že to je taková pohádka a snažit se eh, dělat ty benchmarky podle jednotlivých sektorů. Ne, to je strašně komplikované a bude to velice kontroverzní, ale je třeba to udělat, eh, protože na tom se dohodli hlavy státu. Chris Davis se ptal eh, na automobilový průmysl. Víte, že já v zásadě s vámi souhlasím. Ano, je zde ten trend, že průmysl si vždycky stěžuje, to nejde, to není možné a e, tak toto nepůjde a nakonec se ukáže, že to bylo snažší, než tvrdili a že to nebylo ani tak drahé, jak tvrdili. A e, to je důležité si uvědomit, protože ten, ten lobbying je velký. Máme tolik příkladů, že nakonec se to udělá snáze, než e, si ten průmysl myslel a že je schopen inovovat. A Chris Davis má pravdu, že, že to není tedy březen 2007, možná, že ano, teď je to jinak, ale eh, ale eh, o to března 2007, tak eh, uvidíme, když si to porovnáme s tím, co bylo před třemi roky, že naši konkurenti se mm, vyvíjejí dynamicky různými směry. A my eh, jsme vstřícní vůči nejrůznějším nástrojům, protože potřebujeme vždycky více než jeden nástroj, ale eh, eh, je třeba tedy vytvořit takový systém, ale neznamená to, že bychom nemohli mít jiné návrhy, jako ty v oblasti daní a podobně. Jsou různé cesty které eh, do, budou schopny doplnit systém ETS. Dále ty eh, standardy mm, emisí eh, to, o tom jsme hovořili při slyšení, kdy Hasi se, myslím, ptala na elektrárny a my jsme již začali na tom pracovat. Vím, že zde je hodně věcí, které můžeme udělat na evropské úrovni. Poslední otázka od Hasy. E, to jsou ty různé mezery e, v předpisech a my se budeme snažit e, to také ošetřit v nadcházejícím sdělení. A my jako Evropská unie budeme muset nalézt naši politiku Hm, podle stávajícího rámce a nemůžeme, eh, eh, musíme mít velice eh, silnou, sjednocenou pozici. Děkuji. Then, next speakers, Děkuji dále, François Krostet. Merci, monsieur président, madame... Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Vy jste nám tady již řekla hodně informací a já jsem z toho pochopila, že Eh, na stole jsou všechna možná řešení na evropské úrovni a potom také máme ještě mezinárodní scénu. A teď se ptám, teď po Kodani, vy jste hovořila o tom již při, při slyšení 14. dubna, a jak tedy Evropa může existovat po Kodani? To znamená, jaké cesty vidíte pro ty příští etapy do Cancúnu? Hovořili jsme o postoji USA a Čína. Čína, která skutečně, jak to vypadá, již přijímá vlastní rozhodnutí a jak jsou na tom tedy s realizací těch různých opatření snižování emisí uhlíku? A i indický minister životního prostředí přišel s různými deklaracemi a e, myslíte si, že skutečně zatím reálná vůle a potom vy v Evropské unii. Tady i vy musíte vést určitý boj, snažit se přesvědčovat k tomu, aby ty investice mm, šly především do inovací a to e, e, e, samozřejmě znamená propojit průmyslovou politiku s tou klimatickou mm, politikou. A já bych chtěla, abyste nám vysvětlila, jaké máte z toho pocity. Potřebujete, aby náš parlament zde byl ještě náročnější, aby vás podporoval v těchto krocích? Eh, to bych ráda od vás věděla. A dále se ptám, když říkáte, eh, že díky krizi je teď snažší eh, jít na ten cíl 30%, ano, ale my nechceme zůstat pořád ještě ve stavu krize, ne? My chceme, aby skončila a abychom e, se s ní dostali co nejrychleji a možná poté bude asi těžší e, přejít k těm minus 30%. Všechny ty otázky máme teď v hlavě a ptáme se, jaké máte na to odpovědi, abychom měli více jasno. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Dan Jürgen. Thank you and, and thank you, Mnohokrát děkuji, děkuji také paní komisařce za projev. Mám dvě otázky. První se týká analýzy, kterou nyní provádíte, pokud jde o zvýšení snižování cílů nebo o zvýšení cílů z 20 na 30 A já chápu, že tyto analýzy mají určité problémy. A za prvé, často se přehání, pokud jde o náklady. Ale i když tomu tak není, téměř vždycky dojde k tomu, že přínosy se podceňují. Protože jak můžete změřit přínosy? Je relativně jednoduché změřit náklady určitých kroků, někdy i náklady nic nedělání, ale v každém případě je těžké změřit přínosy. Jak se něco takového spočítá? Například, jak spočítáte eh, to, jaký přínos bude mít to, když donutíte průmysl k inovacím. Často dochází k tomu, že když provádíme nějakou legislativu, dochází k inovacím, ke kterým by jinak nedošlo, pokud bychom tuto iniciativu neměli, ale je těžko, těžké odhadnout, kde a jak dojde ke zlepšením. V každém případě ale třeba na zlepšení tlačit. Analýza a pravděpodobně ukáže, že je to proveditelné, ale neukáže skutečné důvody. Skutečný důvod pro to, proč to musíme udělat a to, že my se díky takovéto legislativě snaž, staneme mnohem konkurenceschopnějšími. Budeme inovativní. Jak to chcete tedy do své analýzy začlenit? To je první otázka. Druhá otázka se týká toho, na co se ptal Chris Davis. Jedná se o systém ETS. Nevím, eh, jestli jste odpověděla dostatečně detailně. Ehm, Chris Davis se zeptal na alternativní opatření. Já bych se na to chtěla také zeptat. Ehm, hovořilo se o zavedení minimální ceny. To se, o tom se hovořilo před Kodaní, ale poté nikoli v Kodani, protože mnoho lidí poukazuje na to, že jsme v jiné situaci. Ale proč by to nemohla, nemohl být hlavní ehm, argument EU, tedy minimální cena za CO2? Děkuji. Další řečník. Zde není, takže Petr Líze. Já, Děkuji, pane předsedo. Paní komisářko, chci se vás zeptat na takové dvě věci. A chtěla bych, tady, abyste upřesnila odpověď Richardu Zéberovi. Za prvé, je to otázka obnovitelných energií v oblasti regulace a v oblasti smart klid. Potřebujeme jistě obnovitelné energie. Samozřejmě to spadá do portfolia Günthera, do Etnigera, ale můžete o tom hovořit v pracovní skupině. Například vodní e, energie je velice dobře regulovatelná. Pokud bude v rámci energetické sítě dostatek energie z vody, tak to regulovatelné bude. A druhá věc, to, to se týká tedy letectví, Vím, že jste v této oblasti se angažovali již před kodaní, ale v této oblasti bychom měli být realističtí a proto vás chci nejenom poprosit, abyste v rámci mezinárodních vědnávání hleděla právě na leteckou dopravu, ale také v rámci, eh, jí zohlednila také v rámci bilaterálních vědnávání. A zde mám mysli na USA, tady jsme slyšeli takové znepokojové informace. Já doufám, že tam dojde k ochraně klimatu. Oni zohlednili leteckou dopravu, ale pravděpodobně jinak, než my ji budeme zohledňovat my my. A zdále je, zde hrozí to nebezpečí žalov a já si myslím, že je důležité to, co američany prohovořit na vysoké politické úrovni, abychom alespoň bilaterálně dospěli k nějakému dobrému řešení. A jako další chci ještě potrhnout to, co řekl Jorgensen. Uh, a myslím si, že to není příliš složité. Máme celou řadu výhod, tisíce výhod, které nemůžeme vypočítat, ale ty výhody, které můžeme vypočítat, spočítat při ochraně klimatu, tak tyto by měly být zohledněny v rámci té analýzy. A myslím si, že je to v podstatě jednoduchá záležitost. Můžeme například vypočítat nárůst pracovních míst a to zařadit do analýzy, tedy nemít tam pouze ty náklady, ale také ten užitek, který je možný, který je možné vypočítat. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Co se týká ochrany klimatu v USA, tak ty poslední zprávy opravdu nejsou dobré. Ta záležitost se přesunula, dnes se nehlasovalo. Takže to e, i nadále velice otevřené, nevíme, jak to dopadne. A nyní má slovo Ania Weisgerber. To je přesně to, o čem se chtěla hovořit. Když tak slyším paní komisařku Hedegardovou, tak to je úžasná věc, protože vidíme, Evropa má velice smělé cíle na jedné straně, ovšem na druhé straně musím říct, že je důležité být opatrní, abychom byli opatrní co se týče těch 30%, ale jinak si myslím, že ten cíl 2020-2020 je dobrý a i to je oprávněné i to, že diskutujeme, zda zajdeme dál. Ale když se podíváme na situaci v USA, tak je to opravdu velice znepokojivé. Byla jsem hrdá na to, když jsem slyšela prezidenta Obamu, eh, kdy eh, měl svou ten první projev před kongresem a když říkal, já se chci v rámci rámci klimatické politiky dostat tam, kde je Evropa. A musím říct, že jsem byla velice hrdá, že jsem spolupracovala na vypracování eh, klimatického energetického balíčku v Evropě. On to udělal, s, v podstatě ochrana klimatu byla pro něj klíčovou záležitostí, ovšem než se situace mění. A i přesto bychom měli doufat, že se mu bude dařit pokračovat i před Dále Kodaň. Jak to tedy vypadá s vyjednáváními? Máte kontakty s Američany na nejvyšší politické úrovni? Protože když zde hovoříme o tom cíli 30%, tak je samozřejmě zásadní otázka, co dělají ostatní a zejména v USA v této souvislosti. A pak bych chtěla krátce hovořit o Reinskout. Já děkuji za konstruktivní rozhovory v minulém týdnu. Já jsem totiž za svou praxi EPP eh, odpovědná za toto téma. A chci říci, že samozřejmě znám tu diskuzi o těch osobních automobilech, když této oblasti a vím, že je jasné, abychom proskoumali požadavky automobilového průmyslu, pokud tedy nyní budeme mm, se zabývat tím, jakými, jaké požadavky my chceme mít. Samozřejmě asi nakonec dostaneme v celé věci určitý kompromis, ale chci říct, že to se týče užitkových vozidel, máme jiné rámcové podmínky. Je to jiná technologie, jsou zde jiné náklady na vývoj, e, jsou to menší série. A chci říci, že co se týče té legislativy, tak u těch dodávek je důležité to, mít tak, aby tam nebyly pouze jenom sankce, abychom se příliš zaměřili na sankce, ale abychom vyznali určité podněty. Mým cílem je, aby automobilové koncentry, koncerny opravdu dosáhly těch cílů, které my stanovíme, protože co budeme mít z toho, když nastane situace, že automobilový průmysl bude raději platit sankce a nedojde k těm inovacím, které si přejeme. A chtěla bych ještě říci, že velice děk, apeluji na to, abychom se podívali na ten inovační návrh, co se, který se týká osobních automobilů. Jde tedy o to, vytvoříme pro podněty pro automobilový průmysl a pro dodavatele, aby se věnovali těmto ekologickým inovacím. A já si myslím, že právě ten návrh, který se týká osobních automobil, je takovým základem, ze kterého bychom měli vycházet právě v návrhu pro dodávky. A myslím si, že pokud to budou moje malé inovace, takové, takových těch 10% testovacím cyklu, že zde jsem slyšela, že se to nemá zohledňovat, nebo jsem slyšela, že je zde velká byrokratická zátěž, že komise potřebuje 12 měsíců, než uzná tu ekologickou inovaci, tak musím říct si, pokud se budeme eh, chovat takto, tak ty pobídky prostě nemáme a nedáváme ekonomické eh, průmyslovému sektoru. A ještě další věc, téma superkreditů. To je také velice důležité. I zde bychom měli poskytnout pobídky, aby jsme měli malá užitková vozidla, která budou využívat i elektrickou elektřinu a myslím si, že by bylo dobré, abychom tyto superkredity poskytovali i na delší dobu, nejenom mezi roky 2014 a 2018. Ale obecně chci říci, ale je opravdu důležité, aby zde byly pobídky pro ekologické inovace, abychom se opravdu nesoustředili tak na ty sankce. A co se týče dalších věcí, o tom můžeme ještě diskutovat, až budeme schvalovat ve výboru návrh legislativy. Děkuji, říká pan předseda. Nyní ukončuji otázky a dávám slovo panu Jan Brandimu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisařce za jasná prohlášení a, a jasné připomínky. Já mám dvě otázky. První se týká toho, že jste řekla, že bude méně nákladné dosáhnout našich cílů, že cena se sníží asi o třetinu oproti tomu, co jsme si dříve mysleli. Ale není to především proto, že produkce je nyní mnohem nižší, než co jsme předpokládali. A nemáte obavu, že se investuje méně do inovací. A ve chvíli, kdy ekonomika začne růst, budeme, pokud jde o inovace, pozadu. Takže nakonec v podstatě dojde ke zpomalení naší schopnosti dosáhnout cílu. Druhá otázka se týká benchmarku, pokud jde o ETS. Je mi jasné, že betonářský průmysl má silnou lobby a členské státy také lobují a snaží se dosáhnout toho, že by zde neměl být eh, benchmark týkající se celého procesu produkce eh, betonu, ale produkt, eh, který zahrnuje pouze část tohoto procesu produkce, by měl být zohledněn, nikoli tedy celý ten proces produkce. Chystá se komise jít tímto směrem, vyhovět některým členským státům a průmyslu a přistoupit na toto řešení. Já si myslím, že to je trochu nebezpečné. Já si myslím, že to je určitá linka, kterou bychom neměli překročit. Jsou ty zprávy, že se něco takového chystáte udělat správné, anebo jste proti průmyslu a některým členským státům a chcete prosadit to, že bude zohledňován celý produkční proces, nikoli jenom část. Děkuji. A nyní ještě před odpovědmi, odpo, odpovědmi Marita Ulfskok. Eh, eh, Mnohokrát děkuji. Děkuji paní komisařce. Já jsem byla velice pozitivně překvapena dnešním projevem. Jenom před několika měsíci jsem měla diskuzi ve Štrasburku s paní Hilbo o úrovni ambicí a tehdy byla situace jiná. Tehdy se řeklo, že by bylo dobré stanovit vysoké ambice před Cancúnem. Hovořili jsme o 30% cíli pro emise CO2. A pokud je o obě tyto věci, byla komisařka celkem zdrženlivá. Poukazovala, že by asi moc nepomohlo stanovit takovéto cíle a zvyšovat očekávání. My jako sociální demokraté jsme byli celkem eh, zklamaní Zasahovali jsme do diskuze a říkali jsme, že doufáme, že dosáhneme těchto cílů. Ale dnešní diskuze se zdá být pozitivnější a že spolupráce před Cancunem je velice dobrá. Paní komisařka dnes říká, že vysoká očekávání jsou dobrá věc, že to přináší dynamiku, že to posiluje celý proces, že to přináší investice, změny, že to pomáhá lidem přijít s novými řešeními na trhu a že je to dobrá věc a také poukazuje na to, že teoreticky by mělo být finančně dosažitelné eh, splnit ten 30% cíl. Já myslím, že to je výborné. To je něco, o čem jsme hovořili od té doby, když jsme s vámi hovořili během slyšení. Eh, nyní vidím pozitivní signály. Já si myslím, že to je dobrý začátek a doufám, že se v tom bude pokračovat až do setkání v Cancúnu, protože vysoká očekávání, finance, emisní cíle, to je všechno, o čem budeme mít a budeme muset mít jasné poselství. Musíme vysílat jasné a specifické poselství pokud máme se v Cancúnu účastnit a být důvěryhodní. Já bych byla ráda, aby to, co říkám paní Hedegárková, Hedegardová zohlednila, a tedy vysoké ambice, vysoká očekávání od nás samých i od zbytku světa. A také schopnost vyslat jasný signál rozvojovým zemím, že my nezavřeme oči, tak jak tomu bylo v případě kyotského protokolu. Je třeba, aby tyto země věděly, že je nenecháme na holičkách. Je třeba, aby věděli, že budeme sdílet spolu s nimi jejich odpovědnost. To bylo hlavní poselství od Kyoto až do Kodaně. Já si myslím, že je třeba, abychom něco takového vysílali a potom se nám podaří dosáhnout našich cílů. Takže to byla chvála ze severu Evropské unie za jasnější odpovědi, za takové velice v hluboké otázky a nyní bych poprosila paní, paní Komichasku. Mnohokrát děkuji nejdříve k tomu, co říkala paní Grostet. Ptala, ptala se, zda je to jenom předstírání to, co dělá Indie, Čína a další. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že se snaží účastnit mezinárodních vyjednávání věci postupují pomalu, ale já si myslím, že bychom neměli zapomínat na to, co v těchto, k čemu v těchto zemích dochází. Skutečně se pohybují, skutečně investují do čistých technologií. Ne kvůli mezinárodním vyjednáváním, ne kvůli tomu, co my si o to myslíme, ale protože vědí, že pro jejich vlastní ekonomiky a pro jejich vlastní sociální systém je naprosto nutné, aby měli ekologické technologie, aby podpořili svůj hospodářský růst. Takže já si myslím, že to skutečně berou vážně. Řekla jste, že možná když se dostaneme rychleji z krize, potom není tak jednoduché zhodnotit eh, dopad eh, toho, když uděláme něco nebo něco jiného, protože eh, je to jenom určitý model. Já si ale myslím, že můžeme využít analýzu, kterou provádíme k tomu, abychom měli informace, abychom se mohli pokusit podívat se do budoucnosti a abychom měli představu o těch poměrech. Já souhlasím s tím, že jakékoliv číslo, se kterými přijdeme v této nejisté době, eh, nebude číslo stoprocentně spolehlivé. A samozřejmě to číslo se může pohybovat, ale já si myslím, že je třeba si uvědomit, že zde nehraje, nehrajeme eh, hru, ve které nikdo nevyhraje. Pokud Evropa nic nedělá, neznamená to, že nedělají nic naši konkurenti. Oni dělají věci jinak, než eh, jak k věcem přistupovali před 10, 5, 15 lety. A to je něco, co musíme mít na paměti, pokud chceme mít roli průkopníka. Jorgensen se ptal eh, na to, jak vypočítat efekt eh, toho, když přinučíme průmysl, aby inovoval. Samozřejmě je těžké odhadnout eh, dopad něčeho, co se třeba stane v budoucnosti. Samozřejmě není možné tento výpočet nějak podložit nebo ho dokázat, ale i když je těžké analýzu provést, je jasné, že ve chvíli, kdy my budeme stagnovat a ostatní naši konkurenti se budou pohybovat dále, potom je jasné, že zde existuje nebezpečí, že přijdeme o pracovní místa, přijdeme o příjem, přijdeme o možnosti exportu. A ptal jste se na alternativní opatření a zmínil jste tuto minimální cenu. Minimální cenu pro CO2. Já vím, že i zde v parlamentu v diskuzích jste to zmínili už dříve. Já se domnívám, že pokud bychom zavedli eh, minimální cenu, poté, potom by byla poptávka také za, na maximální eh, cenu eh, na stanovení maximální ceny. Zdá se, že fluktuace v cenách CO2 nejsou tak velké jako fluktuace v cenách ropy. Možná by bylo dobré, kdybychom měli toto minimální cenu. Poté někteří říkají, že by kapitál mohl plynout tímto směrem, ale já se tím nejsem jistá. Trh s CO2 reaguje tak, jak reagují trhy. Ve chvíli, kdy je nižší poptávka po povolenkách, ve chvíli, kdy je nižší poptávka po možnosti vypouštět emise, poté samozřejmě cena klesá. Jsem si ale jistá, že ve chvíli, kdy se dostaneme z krize, budeme svědky toho, že ceny začnou růst. Takže uvidíme, kdy bude normální rok, snad to bude rok 2010, možná rok 2011 a já si myslím, že v tu chvíli, kdy se dostaneme do normálu, to trhy vyřeší sami, jsou schopny to vyřešit. Petr Líze se ptal na leteckou dopravu. Ano, my jsme v kontaktu na vysoké politické úrovni se Spojenými státy. Máte pravdu, je zde problém, řešíme to ale. V pět hodin mám schůzku, to bude jedno z témat, které budeme řešit. My se tím zabýváme také na velice vysoké úrovni s Washingtonem. Souhlasím s tím, že je třeba podívat se také na přínosy. To je něco, co se snažíme udělat v tom sdělení. A také podívat se na to, co bude znamenat zvyšování energetické účinnosti, bude to znamenat redukci poptávky, redukci závislosti na energii zvenku. A vy jste hovořil o situaci v USA je samozřejmě zajímavé podívat se na to, jak to tam probíhá. Samozřejmě bychom mohli mít depresi z toho, že eh, neustále je zde boj, aby se eh, ten zákon prosadil. Ale držme palce, je zde určitá naděje z toho, co Lindsay, eh, řekl Lindsay Graham. Nevzdal se své naděje, odešel eh, ze skupiny, eh, která navrhovala tu legislativu, ale poukázal na to, že chce, aby energetika měla prioritu před legislativou týkající se imigrace. Takže to je samozřejmě americká záležitost, ale z našeho pohledu je nesmírně zásadní, že se stále ještě snaží bojovat a snaží prosadit tuto legislativu týkající se životního prostředí. Svět si nemůže dovolit to, aby USA neřešili tento problém, ale samozřejmě je třeba podívat se na to, zda si to USA mohou dovolit. A další otázka týkající se postupu mezinárodních vyjednávání o klimatu. To souvisí s tím, co říkala Marita Ulfskok. Já se k tomu ještě vrátím. Já nemohu zacházet do dalších detailů. Mnohokrát vám děkuji za vaše připomínky. Já budu hovořit se svými spolupracovníky zítra. Hovořili jsme v rámci e, Euro 5, Euro 6, komisař Dimars, komisař Verheugen a tehdy jsem slyšela veškeré argumenty, že celá, celý průmysl by se e, rozpadl, pokud bychom odhlasovali uh, Eh, legislativu, ale pokud vím, průmysl stále ještě funguje. Já se domnívám, že nejhorší věc, kterou bychom mohli udělat pro automobilový průmysl v současné době, eh, by bylo, abychom udělali to, co po nás chtějí. Protože poté by nebyli dostatečně ambiciózní a došlo by k tomu, že by eh, přišli o trhy. To je způsob, jak já to vidím. Další řečník se ptal na to, jestli se investuje dostatečně do výzkumu a inovací. E, to je velký problém. Úroveň ambicí, které se plánovaly v roce 2007-2008, e, ta úroveň byla vysoká, kolik bychom měli dělat pro inovace a výzkum. Nyní kvůli krizi jsme dosáhli snižování emisí aniž bychom dosahovali dalších inovací. A to je velké riziko pro Evropu. A to je přesně proč navzdory krizi říkám, Nesmíme říct, že snižování je úplně jednoduché, ale je třeba zamyslet se nad tím, zda bychom skutečně neměli se soustředit na investice, to je zcela zásadní věc. Pokud jde o benchmarky, nechci zacházet do detailů. Eh, to, co jste říkal, to eh, jsou skutečně nespolehlivé informace. Já chci, abychom měli jasná pravidla, i když úkol je téměř nemožný. To je to, o co se snažíme a co budeme dělat v následujících měsících. Poslední bod Marita Ulfskok, děkuji za vaše příjemná slova. Já eh, nemohu v této chvíli rozlišovat mezi březnem a dubnem. My jsme měli naše sdělení 9. března, tehdy já jsem nevěděla, jestli rada řekne, je to v pořádku, můžete mít za cíl těch 30%. Já jsem velice ráda, že jsme ale tento cíl mohli přejmout. Pokud jde o Cancún, ta strategie, kterou jsem představila na začátku března, ta strategie postupných kroků, je podle mého názoru celkovým přístupem. To je přístup, který podpoří asi většina zemí. Většina zemí řekne, to je způsob, jak můžeme postupovat, pokud chceme dosáhnout odpovídajících ambic v Cancúnu. A poslední věc G77 a to, jak vnímali, vnímají Kyoto. Ano, je pravda, musíme zde trochu pozměnit politiku EU. Je škoda, že v září na schůzi vyjednavačů v Bangkoku byla Evropa obviněna z toho, že zabila Kyoto. Já jsem to nikdy logicky nechápala. Proč my bychom měli být obvinováni z něčeho takového, když my jsme přijali Kyoto, když my jsme dosáhli cílů. Samozřejmě jsou lidé, kteří nechtějí, aby se ty slabé stránky Kyoto zlepšily, zlepšily. Ale je třeba, aby G77 věděla, že my nejsme problémem, pokud jde o Kyoto. Jsou zde jiné země, které nechtějí Kyoto a snaží se vyhýbat mezinárodně závazné dohodě. Dohodě takovéto země musí eh, naopak ukázat eh, rozvojovým zemím, že eh, chtějí převzít odpovědnost. Evropa nemůže mít obvinována ve chvíli, kdy si to nezaslouží. To je naprostá pravda, říká předseda. A my jsme se poučili z vyjednávání OSN, že na sebe nesmíme brát vinu ale naopak poukazovat na skutečné vyníky. Nyní už nemáme příliš mnoho času, mám zde sedm dalších řečníků, takže prosím vás maximálně dvě minuty, poté prosím stručnou odpověď, jinak to nestihneme. Takže dvě minuty, zapnu čas. Corinne Lepage. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Tři rychlé otázky. Za prvé, zde v Evropě existuje krize důvěry Eh, tedy v očích našich spoluobčanů, kteří nevěří v ten význam klimatických eh, změn a v ty vědecké studie eh, toho panelu. A co si o to, co si o to myslíte? Co udělat pro to, aby věřili v toto, což je důležité pro to, abychom obhájili ty ambiciozní cíle? Za druhé, myslíte si, že skutečně je možné i něco udělat se silniční dopravou? Uh, když eh, ten vývoj naší ekonomické činnosti spíše ji eh, podporuje a velice se rozvíjí eh, silniční doprava kvůli ekonomickému vývoji. A poslední otázka, o tom se již mluvilo, to je ústřední otázka. Jak přesvědčit náš průmysl, že investice do inovací, do takzvané zelené ekologické ekonomiky, tak abychom dosáhli 30% cíle, že zároveň toto je jediná eh, reálná možnost, jak eh, povýšit průmysl v Evropě na vyšší úroveň, tak abychom se dostali eh, z krize ne finanční, ale hospodářské. Děkuji. Děkuji, Děkuji pane předsedo děkuji, paní komisařko. Já se vrátím k tomu systému ETS. Vy říkáte, že bychom měli e, pracovat s tím 30% cílem. A pokud ano, hodláte zlepšit i legislativu o ETS, především e, ty nahodilé zisky, které spadnou jaksi z nebe. Teď k tomu došlo díky krizi. K tomu dojde, jakmile začne fungovat ETS, u těch eh, tedy vlastně elektráren a podobně, které jsou chráněny legislativou, a mm, takže tím vlastně spadnou do klína. A berete do úvahy i ty náklady na přepravu? Děkuji, Vittorio Prodi. Děkuji, paní komisařko, že jste přišla. Ano. Zítra jedu do New Yorku na eh, eh, schůzku o domorodých obyvatelích. Eh, já myslím, že to by také se mělo propojit s naší politikou boje za zachování pralesu. A tady bychom měli jednat rychleji, pokud skutečně chceme mít eh, k dispozici zdroje, chceme je zachovat. Takže můžeme vyslat eh, nějakou naději těmto domorodcům, a že budeme systémově řešit jejich problémy. A tudíž můžeme jim dát určité zároky, záruky, aby eh, oni měli jistotu, že budou mít pod kontrolou ty vlastní pralesy, to svoje prostředí, tu biodiverzitu. A druhá věc, vzhledem k prohlášení z Bali, tedy ta společná odpovědnost, i když je to diferencovaná odpovědnost, já jsem ještě neviděl žádné e, vážné politické návrhy, seriózní návrhy k tomuto. A já myslím, že je okamžik, abychom začali, abychom začali reagovat na to, na ta prohlášení, tak, aby došlo ke globálnímu konsensu, který tak nutně potřebujeme. Děkuji. Na tomto místě bych se zeptal na to, jakým způsobem eh, posuzujete konferenci Skoča Bomby, protože tam byl, velkým tématem Victoria Brody byla mm, eh, problémnost co se týče klimatu a minulém eh, Minulý víkend se právě na této konferenci setkalo velké množství států, které požadovaly globální referendum o klimatické o ochraně klimatu a chtěli mezinárodní soudní tribunál, který by řešil vlastně eh, zločiny proti klimatu. Takže nyní dávám slovo Juditě, prosím. Děkuji, paní komisařko, děkuji, že jste přišla. Já mám otázku kterou jsem již položila několikrát vlastně. A ještě jednou eh, bych to chtěla, budu to opakovat, dokud se to nevyřeší. Eh, týká se to, že musíme eh, hovořit jedním hlasem při vyjednáváních o klimatu. Jak jsme viděli v Kondani, tak tam nás bylo víceméně 28 a mm, mm, a já se ptám, co s tím uděláte? A ptám se, zda by bylo možné získat nějaký výlučný mandát pro účely vyjednávání, aby Evropská unie mohla mít nějaký výlučný mandát a pokud ne, jak to vyřešit strukturálně, nějak ad hoc, poté pro Cancun? A jak tedy to bude fungovat, pokud nebudete mít ten výlučný mandát? A nepomyslíte si, že již není potřebný? poněvadž stejně moc nevěříte ve výsledky toho vyjednávání o e, změnách klimatu v Cancunu. Děkuji. Karl Schlitter. Děkuji. E, můj syn, co hlasitě podpořil těch 30%, tak e, si dal siestu. Pokud jde o označování aut, e, abychom viděli, jaké eh, tam jsou emise u těch motorových vozidel, jak to je a jaká jsou vaše očekávání. Potom i letectví a eh, NOXy, to znamená relativní dopad na emise, jak se toto vypočítává. To mělo být již v prosinci 2008, takže co komise připravuje? Děkuji. Matias Grotr. Děkuji, já jsem přišel bohužel příliš pozdě ale eh, Mám pocit, že je dobré, abych položil ještě jednu otázku a poukázal na jedno věc. Lehká užitková vozidla, o těch se hovořilo, jsem velice vděčný, že se poukázalo na to, že se poukázalo na Euro 5, na Euro 6, že to totiž nebyl zánik automobilového průmyslu a že to v podstatě dopadlo poměrně neutrálně z hlediska nákladu, když se tato technologie zaváděla. A právě teď v době krize se ukázalo, že jsme tyto stupně pro emise zavedli ve správnou dobu a že tedy automobilní průmysl měl jistotu, co se týče investicí a zákazníci věděli, kdy přesně dojde k nové legislativě, která se týká emisí. Dále snižování nákladů o lehkých užitkových vozidel. Bylo se řešeno, že je zde rozdíl mezi osobními automobilovi a lehkými užitkovými vozidly. Samozřejmě to je pravda, protože ti, kteří si e, kupují lehké užitkové vozidlo, tak nemají vlastně na vybravnou, na rozdíl od lidí, kteří si kupují osobní auto, proto je důležité mít opatření, které budou efektivní z hlediska nákladu. Například jedno obaření by bylo toto, aby bylo rychlostní omezení pro větší užitková vozidla. Právě jste řekla, že Eh, se sejdete se svými odbory, útvary komise a já bych eh, vás poprosil o to, abyste eh, rozvážili takovéto opatření. Já vím, že to není nic jednoduchého, není to dobře zobrazitelné v testovacím cyklu, ale v reálném životě, v praxi je to tak, že odpor vzduchu velice rychle narůstá a tím samozřejmě také narůstá spotřeba paliva. A proto vás prosím, abyste ještě jednou vypočítali, co by přineslo takovéto opatření. Já si myslím, že by to bylo efektivní z hlediska nákladů. Myslím si, že by to přineslo, eh, že by to byla dobrá věc pro všechny. A já se tedy ještě ptám, k čemu by vedlo omezení rychlostní v této legislativě. Samozřejmě, všichni mimo Německa, všechny ostatní země mají rychlostní omezení. Dobrá, není má slovo Anna Rozbach. Connie Hedegaard, mnohokrát vám děkuji, že jste přišla. Slyšeli jsme mnoho teoretických i dalších důležitých otázek, ale já bych se chtěla vrátit k, k tomu, jaký vliv eh, mají opatření na občany. Eh, samozřejmě je eh, možné požádat spotřebitelé, aby se snažili snižovat své emise, aby měli filtry v komínech a tak dále. Ale jak chcete donutit člověka, který není napojen na normální tepelný systém, aby nepálil uhlí, protože nemá jinou možnost, jak vlastně topit, protože není napojen na centrální systém topení. Další otázka se týká toho, jak chce komisařka zlepšit vysokorychlostní linky. My jsme prošli krizí, pokud jde o letecký průmysl a víme, že je velice těžké snížit emise z letectví já se domnívám, že eh, vysokorychlostní linky v Evropské unii by byly velice dobré, pokud bychom byli eh, připraveni tyto linky zlepšovat. Nyní je skutečně čas učinit odpovídající kroky. Já se domnívám, že uvnitř eh, hranicí EU by něco takového mělo, mož- by mělo být možné. Takže nyní jsme se dostali na konec seznamu řečníků. Um, altså, hvor, hvordan kommer... Děkuji. A takže k tomu, co říkala paní Rozbach, jak občané eh, začleníme. Já si myslím, že nejlepší způsob eh, by bylo, abychom se snažili o to, že ten produkt, který občané koupí, ať už je to auto nebo toustovač, je třeba, aby eh, tyto produkty měly v sobě rozumné technologie, protože já si myslím, že se můžeme dostat skutečně daleko ve chvíli, kdy budeme informovat spotřebitele a řekneme jim, jaká eh, je situace, eh, jaké produkty je dobré používat. Já se domnívám, že tato diskuze souvisí také s tím, co si lidé myslí. Já si myslím, že obyčejní lidé mohou pochopit problém, když Evropa bude stagnovat a zbytek světa se bude posunovat dále. Já si myslím, že eh, lidem dojde, že eh, poté přijdeme o pracovní místa. Na to je třeba poukazovat. Já jsem minulý týden eh, slyšela váš návrh týkající se rychlostních limitů. A já si myslím, že to je zajímavé doporučení. A my se tím budeme zabývat, jak jsme se dohodli minulý týden. Karl Schlitter se zeptal na NOXy a označování aut. Noxy nespadají do mé kompetence, ale pokud jde o označování aut, chtěla bych říci, že nemáme ještě jasný harmonogram, je to ale nesmírně důležité téma, z tohoto důvodu to budeme zmiňovat ve sdělení, které vydáme. Vím, že předchozí parlament a předchozí komise o tomto tématu diskutovali. A souvisí to s tím, co zmínila paní Rozbach. Já si myslím, že je velice logické, že když prodáváte auto, je třeba, aby spotřebitel věděl, do jaké energetické kategorie toto auto spadá. Je to jednoduché, je třeba takovéto věci dělat, aby spotřebitelé mohli si informovaným způsobem vybírat produkty pokud jde o paní Makis, eh, mluvit jedním hlasem není tak jednoduché, ale myslím si, že je důležité, abychom si nemysleli, že mluvit jedním hlasem znamená, že jenom jeden hlas může být evropským hlasem. Znamená to ale, že mnoho lidí můžeme hovořit jménem Evropy, ale je důležité, aby ta zpráva, to poselství bylo stejné a aby tak nedocházelo ke zmatení dalších, se kterými vyjednáváme. Já už jsem to řekla při slyšení, měli bychom být lepší v tom, abychom měli jednotnou, jednotný způsob k tomu, jak prezentovat evropské priority. A je třeba, abychom eh, nestráceli sílu tím, abychom se dohodli mezi sebou, sebou a poté už neměli sílu na vyjednávání s ostatními. E, ještě bych opravila jednu věc. E, zaznělo zde, že nemám velké naděje, pokud jde o Cancún. Já bych chtěla říci následující. Pokud a řekneme, že e, v Cancunu chceme dosáhnout v čeho, čeho jsme nedosáhli v Kodani, a myslím si, že je zde riziko. Já si myslím, že a to si nemůžeme dovolit. Klima si to nemůže dovolit, my si to nemůžeme dovolit, svět si to nemůže dovolit. Já si myslím, že je snažit se vycházet z toho, čeho jsme dosáhli v Kodani. Je třeba, aby financování bylo splněno, je třeba vyjednávat o přizpůsobení se, o technologiích, o deforestaci a tak dále, o odlesňování tedy. To jsou jednotlivé body, které musí být projednávány ve formálních vyjednáváních. A proto je třeba, abychom tedy měli potom specifické e, výchozí dohody, se kterými půjdeme do Cancúnu. Pokud nebudeme postupovat takto krok za krokem, myslím si, že nebudeme schopni dosáhnout dostatečného výsledku v Cancúnu. Já si myslím, že to je dobrý způsob, jak v Cancúnu dosáhnout ambiciozního cíle, aniž by nám právní diskuze stála v cestě, aniž by právní diskuze stála v cestě specifickým opatřením. Corinne Lepage se ptala na tuto krizi důvěry u občanů. Já bych chtěla říci, že jsem v podstatě neviděla nic, co by bylo publikováno o klimatické konferenci, co by nějak zásadně řešilo ty výzvy, před kterými jsme stáli. Ty výzvy jsou zde i nadále. Já si myslím, že i ta nejskeptičtější osoba, pokud jde o klima, se musí uvědomit, že ve chvíli, kdy nás budou 9 miliard na Zemi, a to bude ve chvíli, kdy moji, e, moje děti budou v mém věku, že v takovéto chvíli musíme skutečně brát na planetu ohledy a to je jasné podle mého názoru všem, nejen v Evropě. Dále jste se ptala na to, jak přesvědčit eh, průmysl o tom, že investice do zelených technologií je jediným způsobem, jak udržet průmysl v Evropě. Já se domnívám, že hlavní hráči eh, v průmyslu skutečně toto chápou. 17. května budeme mít eh, kulatý stůl s hlavními aktéry z průmyslu. A my se budeme snažit jim my se budeme snažit poukázat na to, že hlavní hráči v průmyslu musí skutečně si být vědomi těchto výzev. Je třeba, abychom toto jasně komunikovali, jasně sdělovali. A poté e, Skilakakis, pan taky se ptal na legislativu týkající se ETS a nahodilých zisků. Já se domnívám, čím lépe budeme alokovat zdroje, tím méně nahodilých zisků bude k dispozici. Samozřejmě my se musíme snažit zlepšovat mechanismus ETS. A pokud se podíváme na to, co vám budu prezentovat v následujících 6, 8, 10 měsících, eh, je zde vidět určité zlepšení, pokud jde o ETS. A dále Viktorio Prody eh, se ptal na domorodé záležitosti. Já si myslím, že to je skutečně oblast, kde došlo k pokroku. Víte, že zde byl určitý problém s USA, ale my jsme dosáhli jistého průlomu, pokud jde o vyjednávání o ochraně lesu. A já si jsem velice vědoma této otázky klimatické spravedlnosti. Proto bylo také tak těžké dohodnout se na cílech pro rok 2050. Ale chtěla bych říci, že ačkoliv to není spravedlivé, je realitou to, že v dlouhodobém výhledu příspěvky z některých ekonomik, jako je Brazílie, Čína, eh, Indie, že bez těchto ekonomik se eh, dostaneme tam, kde už nebudeme schopni řešit klimatické změny. Je třeba, aby tyto ekonomiky rovněž přispěly ke zlepšení situace. Máme zde tedy společnou odpovědnost. Na tomto místě bych chtěla poukázat na to, jak důležitá je, aby Evropa byla i nadále hlavním hráčem, hlavním průkopníkem. Je to v našem vlastním zájmu, ale je to také důležité pro celkovou eh, důvěryhodnost eh, celého systému. My jsme eh, my máme to štěstí, že žijeme v prosperující části světa, ale to také znamená určitou odpovědnost. Mnohokrát děkuji, paní komisařko, říká pan předseda. A určitě víte, že tento výbor má ambiciozní cíle a vy je určitě chcete podporovat. Eh, slyšeli jsme zde mnoho informací dnes, poté co se tedy komise ujala své práce. My vám přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se zde ve výboru s vámi setkáme ještě před Cancúnem, abychom diskutovali o pozici Evropské unie. Takže děkujeme, že jste přišla a mnoho úspěchu. Ja, wir kommen dann zum nächsten. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, je to bod číslo 5. Padělané léčivé přípravky je to změna směrnice 2001-83 ES. Naší zpravodajkou je Marisa Matýja a obdrželi jsme velké množství pozměňovacích návrhů, ale jsou pozi nimi i kompromisní pozměňovací návrhy. Proto navrhuji paní zpravodajce, abychom nejdříve vyčkali několik sekund, než opustí náš sál všichni, kteří si přejí odejít a než zastánci ochrany klimatu hovoří to, o čem stále ještě hovoří. you. Je te donne ça. Moi, je l'ai corrigé en. Enfin, a priori, la pas Oui, mais c'est pas possible. So, could I ask those mohu požádat ty, kteří chtějí odejít, aby odešli co nejrychleji, protože chceme pokračovat se zprávou Marezy Matias a bojem proti padělaným léčivým přípravkům. Je třeba představit kompromisní pozměňovací návrhy a další pozměňovací návrhy. Dobrý den, vlastně prezident. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za to, že jsme mohli diskutovat o této tématu. A chci říci, že hovoříme tedy o tom, jakým způsobem chceme nejlépe chránit zdraví 500 milionů evropských občanů a jakým způsobem chceme zajistit to, aby měli větší důvěru v eh, léčivé přípravky, které konzumují a zároveň chceme, aby se nedostávali do distribuční sítě padělané přípravky. jak chci zaručit z naší strany, že je opravdu důležité, aby pacienti věděli, že ty léčivé přípravky, které konzumují, jsou ty, kteří konzumovat chtějí. A to musí být naším hlavním cílem. Proto chci na prvním místě poděkovat za spolupráci eh, s tínovým zpravotajům tímto způsobem, protože my vždy byli k dispozici, tak jsme mohli prodloubit a posílit text návrhu a textné zprávy. Dále chci říct, že se nám tímto způsobem dosáhlo dospět k velkému konsenzu a dosáhli jsme 15 kompromisních pozměňovacích návrhů. Chci poděkovat všem členům Evropského parlamentu za jejich předložené pozměňovací návrhy a chtěla bych se k těmto návrhům ještě vrátit na závěr mého vystoupení. Jak jsem říkala, máme 15 pozměňovacích návrhů, které dovolí Evropské Evropskému parlamentu mít silnou a jasnou pozici, co se týče otázek, o kterých se stále ještě diskuzuje. To je důležitá věc. My jsme se snažili sloučit protichůdné zájmy a zároveň odpovědět na náš hlavní zájem, a to je bezpečnost pacientů. Tímto způsobem jsme dospěli k šesti hlavních oblastech a o těch bych se nyní ráda zmínila. Ta první oblast, to je to, abychom měli přeměřenou definici toho, co je padělaný léčivý přípravek, a to je kompromis číslo 6. To je opravdu klíčová věc, toto vyjasnění. Padělaný líčený e, léčivý přípravek je ten, který byl podvodně sfalšován, co se týče jeho identity, zdroje či historie. Tato definice nesouvisí a vylučuje projekt, projekty, které jsou defektní a nesouvisí s porušováním legislativy, která se týká duševního a průmyslového vlastnictví a patentů. Další bod, a to jsou kompromisy číslo 7 a 10, to jsou bezpečnostní prvky zde bylo ve, velice mnoho různých pozměňovacích návrhů, eh, byly opravdu velice rozdílné. Chci říct, že některé šly tím směrem, abychom měli bezpečnostní prvky, které budou povinné pro všechny typy léčiv. Pak jsme měli pozměňovací návrhy, které chtěli rozlišovat eh, velice jasně mezi mm, léčivami na lékařský předpis a mezi volně prodejními léčivními přípravky. Kompromis, ke kterému jsme dospěli, je takový, že samozřejmě jsme zohledili úplně všechny typy eh, po těch eh, léčivých přípravků, ale máme zde jakési odstupňování. Je důležité, abychom měli adekvátní a efektivní odpovědi na eh, tuto otázky. Proto je důležité, abychom měli na jedné straně léky na lékařský předpis, protože ty představují největší riziko pro zdraví pacientů a samozřejmě jsou nejčastěji cílem padělání. Pak eh, Tyto tedy budou zohledněny v prvních čtyřech letech, poté co směrnice vstoupí v platnost. Dále potom budeme postupně rozšiřovat platnost těch bezpečnostních prvků i na další, na další eh, léčiva. Další věc, která je důležitá, je to, že musíme dát členský státu prostor eh, přizpůsobit eh, své bezpečnostní prvky. Pak eh, zde máme prodej přes internet, kompromisy 12 a 13, to je oblast, kde se všichni shodneme. Samozřejmě že nemůžeme vynechat v legislativě to, co je nejdůležitější, protože touto cestou se dostávají do distribuční sítě se dostává do distribuční sítě co velké množství padělaných přípravků. Musíme ovšem rozlišovat mezi legálními internetovými lékárnami a nelegálními internetovými lékárnami a musíme dát spotřebiteli odpovídající informace, aby to dokázal rozlišil. Pak je tedy důležité mít jakýsi seznam registrovaných eh, lékárnen. Dále je důležité, abychom informovali spotřebitele o nebezpečích, kterým se vystavují, když kupují léčiva eh, od lékáren, které registrovány nejsou. Pak inspekce, kontroly. Jde o to provádět eh, neohlášené kontroly, a tyto kontroly budou provážet eh, odpovědné orgány a eh, dohled nad tím bude mít Evropská agentura pro léčivé přípravky. Důležitý je ovšem další bod a to je ochrana údajů pacienta, kompromis číslo 11. Zde je důležité, abychom opravdu zajistili důvěryhodnost, aby pacient věděl, že jeho údaje nebudou zneužívány pro komerční účely. Pak zde máme bod číslo 6, to jsou sankce. Tím bych tedy skončila s kompromisními pozměňovacími návrhy. Zde se jedná o novou úmluvu Rady Evropy, která se týká padělání léčivých přípravků a odpovídajících trestních činů, protože toto vše ohrozuje veřejné zdraví. My říkáme, že padělání léčivých přípravků je něco, co je nutné trestně stíhat a proto potřebujeme odpovědející sankce. Drazí kolegové, nakonec bych ráda ještě Eh, se zmínila o dvou malých změnách. Je to kompromis 15, tam eh, je slovo should, ale mělo by tam být slovo shall. Týká se to toho, že se zde jedná o článek a ne o bod odůvodnění. To je taková malá změna. A pak tam máme kompromis číslo 11, tam ten se týká ochrany údajů a zde musíme vyškrtnout poukaz na lékárny. Musíme eh, vysledo- být schopni vyskladovat veškeré léči- veškerá léčiva v distribučním řetězci, to je důležitá věc a nesmíme samozřejmě ovšem ohrozit eh, eh, důvěryhodnost dat pacienta. Chci ještě tedy říci, že zítra v rámci hlasování budeme moci, moci ještě o určitých věcech hovořit, o určitých Máme zde několik pozměňovacích návrhů, kde bych řekla, musíme hlasovat proti, i když souhlasím obsahem. Proč to tak říkám? Jedná se totiž o pozměňovací návrhy, které jsou již pokryté kompromisy, které jsem právě představila. Takže, jak jim říkám, máme to ještě těch kompromisek. A proto chci hlasovat proti abychom měli opravdu u celého textu koherentní přístup a abychom se vyhnuli zbytečnému opakování. Chci ještě říci, že máme velice solidní základ, že jsme dospěli opravdu k dobré schodě a to je samozřejmě politickým předpokladem pro to, abychom jakožto parlament měli jasný všeobecný postoj k této směrnici. Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na mé práci. Děkuji paní zpravodajce, říká pan Leinen. Myslím si, že je to v parlamentu její první zpráva a i rovnou tak velice důležitá a obsáhlá zpráva. Myslím, jak jsme zde slyšeli, tak si myslím, že to vše proběhlo velice dobře a já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za veškerou práci, kterou na tomto poli odvedla a opravdu je to něco pro dobro našich občanů. A nyní si vyslechneme komentáře a doplňující informace stínových zpravodajů. Prosím, Francoisi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla stejně jako vy poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci a za to, že i se snažila nám naslouchat a co nejvíce zohlednit názory různých dalších lidí. Pokud jde o ty kompromisní návrhy, tak jste v zásadě jsem pro ně, souhlasím s nimi mimo jiné pozměňovací návrh 1, který hovoří o budoucí úmluvě o e, padělaných lécích. Rada Evropy také e, má přijmout e, tento návrh 11. května a vlastně to bude první mezinárodní smlouva tohoto typu. Tato úmluva bude i otevřena k podpisu neevropským zemím. To je velice důležité, aby Evropský parlament toto podpořil. A teď pokud jde o internet, eh, eh, který eh, je tedy další cestou pro prodej těch padělaných léků. Zde je třeba mít pod kontrolou toto a především činit osvětové kampaně. A asi nejvhodnější reakce by bylo přijmout směrnici, která by upravovala nezákonný obchod s léky na internetu. Eh, ty eh, nezákonný obchod s padělanými léky na internetu a já myslím, že o tom můžeme požádat komisi. A teď pokud jde o ta ustanovení, která se týkají bezpečnosti, zde máme několik pozměňovacích návrhů k tomu. To je zásadní. Zde abychom mohli ukládat obligatorně tato opatření, která se týkají i těch volně prodejných léků, protože zatím se zabýváme pouze e, e, tedy léky na předpis, ale možná e, bychom mohli po těch čtyřech letech se rozhodnout, že bychom tam dali i volně prodejné léky. Já myslím, že to je dobrá věc. I když si myslím, že bychom asi měli zde podpořit kompromis, ale já osobně, zdůraznuju osobně, jsem dost rezervovaná eh, k tomu eh, kačinku hm, návrhy 5 a 8. Když Eh, když ten eh, držitel toho rozhodnutí o registraci eh, je i odpovědný za obal, tak ten obal by měl být neporušený do okamžiku, než se dostane k tomu pacientovi, stejně jako to máme u potravin. Proto já tedy mám alternativu lever boxing, to znamená zachovat ty původní prvky bezpečnosti toho obalu. Já vím, že mm, asi mm, to kolegové těžko budou akceptovat a právě proto, pokud tento návrh nebude přijmout, tak bychom měli v rámci kompromisu 10 interoperabilita si říci, že eh, pokud přijmeme tu myšlenku ekvivalence, tak řekneme ano, je třeba, abychom zde e, i prosadili tento e, požadavek interoperability a pokud ten, členský, pokud ten lék přechází z jednoho státu do druhého, tak zde musí být interoperabilita údajů e, prostřednictvím tedy těch sériových čísel a ten systém musí být harmonizován. A zde je třeba Eh, to zdůrazňovat a ta čtyřletá lhůta pro harmonizaci toho systému bezpečnosti je dobrá. Kompromis 9, eh, generika. Zde osobně bych řekla, že pokud tato kategorie eh, jsou léky na předpis, eh, tak zde to spadá pod směrnici bez eh, analýzy riziky, protože to se týká bezpečnosti zdraví pacienta. My pracujeme zde pro zdraví pacienta, o to nám tady jde, nic jiného. Proto zde musíme mít tyto požadavky. A, ale Eh, takže eh, ty padělky, ty se netýkají pouze ceny, ale i objemu těch léků a celá řada významných eh, léků v blízké budoucnosti se začnou vyrábět jako generika, takže musíme sem mm, dát i generické léky. Pokud jde o ochrana údajů návrh 11, s tím problém nemám. A pokud jde o kompromis 14, skutečně zde je nutné posílit tu úroveň inspekcí v třetích zemích. To je důležité. E, to znamená e, e, tyto inspekce a omezit seznam těch zemí, které mají stejnou podobnou výrobu jako my v EU, a nebo omezit seznam těch zemí, kde již byla přijata ta dohoda o uznávání s Evropskou unii. A zde bych tedy chtěla poděkovat ještě jednou paní zpravodajce eh, v naději, že Evropský parlament eh, bude dostatečně náročný v zájmu bezpečnosti zdraví pacientů. Děkuji. Voilà, merci beaucoup. Um... Děkuji. Marot Berend. Děkuji, pane předsedo. My jsme se spolu se spravodajkou velice dobře spolupracovali a já se domnívám, že 15 kompromisních pozměňovacích návrhů jsou v tom nejlepším smyslu tím, co jsou kompromisní pozměňovací návrhy a co by měly být, tedy shrnutí různých názorů s cílem nalézt pokud možno eh, jednotu v prvním čtení v našem výboru i v Evropském parlamentu. Z tohoto důvodu doporučuji své politické skupině, aby podpořila všechny tyto kompromisní návrhy. Já osobně to také udělám. Samozřejmě všichni víme, že svět není perfektní, to ví také zpravodajka. Ale když se podíváme na vyjednávání v radě, když se podíváme, jak se chová pracovní skupina rady k tomuto tématu, potom si myslím, že je to z hlediska přístupu jiné. Není to tak eh, katastrofální, pokud jde eh, jako u jiných případů, jako je, jde například o přeshraniční zdravotní péči nebo eh, informace pro pacienty, ale je to tak, jak už to v radě bývá. Pro mě je důležité, abychom radě vystali v prvním čtení jasný signál. Je možné, že v druhém čtení budeme muset dělat kompromisy, ale není, není čas pro to, abychom dělali kompromisy s radou. To, dělám, to říkám členům své politické skupiny i jiným. My známe eh, to, co chce rada, ale to, že s nima budeme nyní uzavírat kompromisy, to nám nepomůže. Já si myslím, že ty kompromisní návrhy, které předložila zpravodajka, i to, co k tomu řekla Françoise Krostet, eh, já myslím, že to je dobré. Mnoho účastníků při vyjednávání eh, se chovalo mlhavě při eh, tom, když jsme spolu hovořili. Někteří se snažili zkomplikovat celou situaci. A já si myslím, že jsme se snažili ale podívat se na jádro tohoto, této legislativy. Jedná se o to, abychom co nejdříve eh, zjistili eh, padělání léčivých přípravků, abychom chránili zdraví našich občanů. A lidé musí být chráněni před padělanými léčivými přípravky, ať už jsou škodlivé, nebo ať už tady neléčí. Je třeba, abychom sledovali cestu daného produktu od výroby. Je nutné, aby existovala kontrola ve firmě, která produkuje léčiva. Možná tato kontrola musí být vylepšena, pokud jde například o nákup účinných látek nebo látek obsažených eh, v lécích. A v budoucnosti se budeme setkávat tále více s léky, které obsahují padělané, eh, eh, padělané látky odkud pocházejí tyto padělané látky. Ty pocházejí z jiných, ze třetích zemí, ale tyto země jsou pro nás velice důležitými obchodními partnery i v jiných oblastech. Já bych byla ráda, abychom postupovali v některých případech, pokud například o Čínu, Koreu nebo Indii, eh, trochu eh, přísněji, ale já si nedělám eh, iluzi, tady jsme příliš malými hráči, stejně tak jako náš výbor. Je ale nutné, abychom v Evropské unii zajistili, že eh, falšované léčivé přípravky, stejně tak jako eh, falšované léčivé látky, jsou identifikovány co nejdříve. Nejde zde jenom o to, zda látka nebo lék má patent nebo nemá patent. To je naprosto jedno. Nejde také o tu otázku, eh, kde to bylo vyprodukováno nebo odkud to pochází. To je také jedno. Ale já bych chtěla poukázat na jeden pozměňovací návrh, který je pro mě důležitý. Nesmíme a, a, dopustit to, aby se rozstřihávaly ta plata léku, aby se prodávaly tato, tyto léky jednotlivě. To musíme ve střednědobém výhledu ukončit, pokud bereme bezpečnost vážně. Je v Evropské unii se nám pravděpodobně e, nepodaří harmonizovat velikost balení. A Někteří poukazovali na to, že pokud bychom něco takového zavedli, potom e, společnosti zkrachují. A je e, nutné, aby tyto společnosti, které si stěžují, hovořily se svými členskými státy. A aby hovořili o velikosti a balení. A já si myslím, že je eh, nutné, abychom dosáhli situace, kdy nebude nutné eh, stříhat plata léku. Bezpečnost pacientů, to je to nejdůležitější u této legislativy. Je třeba podívat se na jednotlivé produkty, ale také na eh, způsoby produkce. My v legislativě hovoříme o riziku pro pacienty, pokud jde o prodávání o volné, volně prodejné léky. A pokud e, vemu nějaký lék, falšovaný lék e, na bolesti hlavy, e, ten mi nepomůže. Je možné, že si vemu nějaký lék na uklidnění, který je padělaný a ten mě ještě více rozčílí. Ale velkým problémem je, když je padělaná nějaká látka, která je důležitá pro to, zda daný člověk přežije nebo nepřežije. Například článek 44a je článkem, kde komise může učinit určité výjimky například eh, výjimky pro velká balení pro nemocnice. Eh, v tomto ohledu mi eh, připadá návrh komise relativně dobrý, i když je možný, možné jeho ho ještě vylepšit. Já doufám, že zítra budeme mít dobré hlasování a doufám, že budeme jednotní i v plénu, abychom vyslali jasný signál. Antonia Parvanová. Thank you, Mr. President. Uh, I will present... Děkuji pane předsedo. Já řeknu, jaký je názor za Alde, eh, za pana Kramera, který je pořád v letadle. Takže já ho tímto omlouvám. Za prvé chci poděkovat Marise Matias za vykonanou práci na tomto eh, zásadním a těžkém tématu a děkuji za vstřícnost ke spolupráci a k dialogu ona pracovala hodně s definicemi, což je výborné a teď si myslím, že v tom kompromisu máme ty nejlepší, na kterých jsme se byli schopni dohodnout. Jenom připomínám, že tento návrh se týká pouze jednoho procenta padělaných léků, to znamená ty, které se dostávají na trh legální cestou. A takže to je pouze začátek a je třeba ještě jít dále a mm, bojovat s těmi nezákonnými způsoby prodeje. A zde já vítám návrh eh, řešit eh, otázku prodeje přes internet 2, 3, 12. To jsou ty pozměňovací návrhy, které se toho týkají a především eh, návrh kompromisní, návrh 12. Já doufám, že i komise se pokusí posílit policejní, justiční a celní spolupráci, tak abychom mohli eh, plnohodnotně řešit problém padělků jak je to v kompromisu 1. Pokud jde o ty zákonné způsoby prodeje, zde musíme zajistit, že implementovaná opatření budou vycházet z klíčových principů eh, 271, to je tady pozměňovací návrh, tak eh, aby Eh, veškerá opatření vycházela z analýzy výnosu a nákladu a aby se vzali do úvahy tedy náklady všech eh, subjektů v subdodavatelském řetězci, mm, tedy v dodavatelsko-odběratelském řetězci a především eh, bychom měli tedy také hovořit o generikách, která nejsou tak padělaná. A mm, my jsme o tom již diskutovali i v IMCO. Já doufám, že náš přístup bude podpořen, tak abychom skutečně řešili ten reálný problém e, správnými nástroji v zájmu bezpečnosti a zdraví pacienta. Kompromis číslo 9. Zde vítám ten přístup založený na analýze rizik. E, I máme zde několik dalších kompromisních návrhů, které se netýkají generik, ale jak jsem řekla. A tady jde o to, aby ty naše kroky vždycky byly proporcionální a efektivní. Návrh 239 od paní Rodverent o repackaging, o e, změnách balení. Zde bychom měli úplně zakázat e, e, repackaging, přebalování těch léků a zde eh, máme tedy kompromis, paní Rodberent, musíme eh, zajistit integritu toho balení eh, a proto by neměli, bychom neměli tedy povolit, aby se někdo nepovolaný tedy dotýkal těch plat, eh, a eh, protože tady jde o bezpečnost zdraví eh, pacienta. Tady bychom měli vystupovat tomuto velice tvrdě. Děkuji. Děkuji, Michal Tremopoulos. είμαστε, εμείς μπορούμε να δηλώσουμε εξ αρχής ότι είμαστε ικανοποιημένοι σε... Děkuji. Hned můžeme zde eh, deklarovat, že vítáme eh, eh, ten způsob pohledu zpravodajky a také jsme byli spokojeni s tou diskuzí s ostatními frakcemi a v zásadě mm, jsme spokojeni s gro kompromisních návrhů. Nicméně jsou zde určité pozměňovací návrhy, kde jsme se hodně odchýlili které se hodně odchylují od eh, našeho eh, prvotního názoru, i když podporujeme všechny kompromisy. Dovolte, abych zmínil tři významné kompromisní návrhy. Já jsem již mm, o tom hovořil již při jiných příležitostech. Na začátku my jsme požadovali, abychom Eh, rozšířili toto na veškeré typy léků. Ale vzhledem mm, k situaci, která nastala, tak můžeme podpořit mm, řešení týkající se té čtyřleté lhůty, eh, eh, kdy se mm, tedy posoudí i ta otázka volně prodejných léků a na základě tedy analýzy rizik. A zdali by se tedy měla ta regulace eh, rozšířit i na ně. To jsou kompromisní návrhy 4, 7 a 15. A eh, návrhy 5 a 8, ty, to jsou dobré návrhy, protože jsou v souladu s naším eh, původním návrhem, to se týká toho přebalování léku, kde je dána podmínka, že při tomto se musí respektovat zcela veškeré bezpečnostní podmínky. Také i kompromis 3, 4, 12 a 13 eh, to jsou kompromisy, které jsou zcela v souladu s naší prvotní pozicí, co se týče tedy těch eh, Mm, charakteristik bezpečnosti eh, prodeje přes internet. Mm, to tež platí i pro osvětu, pro osvětové kampaně, kdy veřejnost by měla být upozorňována na rizika eh, při používání takovýchto léků. A já myslím, že ten výsledek je dobrý. Marina Janakutakis. Thank you. Um, first of all, my congratulations. Děkuji. Nejdříve bych chtěla pogratulovat zpravodajce Marise k velice dobré zprávě a také dobré spolupráci při vyjednávání. Já si myslím, že kompromisy jdou správným směrem, zachycují ty hlavní body a my je podpoříme. Já si myslím, já doufám, že to zítra výbor Envy odhlasuje a takto bude mít dostatečnou podporu do pléna. Je to dobrý začátek, možná to není perfektní, jsou zde některé oblasti, které bych byla ráda, aby byly zohledněny. Já bych byla ráda, aby se zde eh, bral více ohled na balení a také na dodávky. Já si ale myslím, že je to dobrý krok, musíme být praktičtí a myslím si, že toto je tedy dobrý začátek. A myslím si, že toto téma bude ale muset být znovu projednáváno za několik let. Padělání je trestným činem a a zločinci vždy najdou cestičky, jak se vyhnout legislativě, takže musíme být o krok napřed. Prioritou musí být bezpečnost pacientů a já si myslím, že když to budeme mít na paměti, můžeme mít toto jako základ, jako základ pro první krok a poté postupovat dále. Ja, Petr Líze. A nyní prosím Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit ke slovům díků paní zpravodajce a také paní Stínové zpravodajce a panu Stínovému zpravodajovi, zejména za EPP, paní zpravodajce za EPP, François Kostet. Jak jsem mohl pozorovat, nebylo to vždy úplně jednoduché, ale ta myšlenka toho kompromisu vedla k tomu, že se není všechny frakce shodly. Zejména kompromisy, které se týkají důvěryhodnosti dat, tedy důvěrné povahy dat a prodeje před internet, velice důležité. Stáli jsme před obtížným s problémem, jak můžeme jednak umožnit to, abychom měli i nadále paralelní obchod, a jakým způsobem zároveň podpořit bezpečnost. Já patřím k těm, kteří například jsou proti tomu takzvanému overboxingu, protože prostě stále ještě nemáme harmonizované velikosti balení. Myslím si ovšem, že, jak a řekla to paní Dagmar Rockberet, myslet v jakési dlouhodobé perspektivě a jít ještě o jeden krok dál. V současné situaci, kdy ještě nemáme eh, vlastní opravdový evropský vnitřní trh, tak by to pro celou řadu pacientů mělo dalekosáhlé následky, kdybychom jim znemožnili či eh, zobtížnili internetový prodej. Bylo by to pro ně dražší a kdo by to vlastně potom zaplatil a vedlo by to k omezení přístupu k produktům pro pacienty. Z dlouhodobého hlediska bychom si ovšem měli dopřát čas například zadat eh, určitou studii, protože si myslím, že z dlouhodobého hlediska by bylo pro evropský, opravdový evropský jednotný trh dobré, abychom měli stejné ceny v celé Evropě. Samozřejmě momentálně potřebujeme ty paralelní obchodníky, ty potřebujeme nyní nutně, ale od určité doby to bude velice zvláštní, když v rámci jednotného evropského evropského trhu budeme vlastně transportovat eh, léčiva před celou Evropu pouze kvůli rozdílným cenám a to povede samozřejmě k nákladům. Eh, vzpomeňme si na návrh paní kolegyně Millerové, to bylo velice před několika lety a šlo o to, zda bychom měli jaksi eh, zavést na evropské úrovni jakési závazné ceny. Takže já si myslím, že je to věc, ke které bychom se mohli vrátit a poprosil bych, abyste se nad tím zamysleli. A ještě dvě malé věci. Pozměňovací návrh 275 a ten je ode mě, a 272 od paní Parvanové a dalších kolegů. Kde chceme, aby tam, kde v prvním kroce neexistuje žádné závazné opatření pro to, aby byly bezpečnostní prvky, abychom zde poukázali na to, že je možné to udělat dobrovolně. Proto tedy chci, abychom vlastně umožnili to, aby ti, kteří to chtějí, zavést dobrovolně, aby mohli. A co se týče pozměňovací návrh 179, tak tam se jedná o účinné látky a zde bych poprosím pana Unmela, abychom to nesměšovali. Účinná látka je to, co musí stát v popředí našeho zájmu. A co týče té pomocné látky, tak tam by ta pravidla měla být taková, jaké jsou i v jiných oblastech. Například, když v rámci potravin používáme určitý typ přírodního cukru, hroznový cukr, tak je to vše regulováno a stejně to musí být i u pomocných látek. Jinak děkuji všem, kteří spolupracovali a myslím si, že jsme spěli k dobrému kompromisu a měli bychom zítra hlasovat pro. Děkuji, říká pan předseda. Myslím si, že se můžu připojit ke všem, kteří řekli, eh, že se nám podařilo nalézt dobrý kompromis, zejména v oblasti definice padělených léčiv, pak v oblasti regulace prodeje přes internet a také v oblasti nutných sankcí. Já si myslím, že má Petr Líze pravdu, když říká, že bychom se později měli ještě jednou zabývat tím kaosem, který panuje na trhu s léčivými přípravky. V podstatě neexistuje žádný důvod pro to, eh, že v jedné zemi se prodává balení z 12 um, léky, v jiné zemi z 30 léky. Já si myslím, že by to byla opravdu velká pomoc, pokud bychom harmonizovali velikost balení. Zda se nám podaří harmonizovat i ceny, tak to je samozřejmě zcela jiná otázka. To by bylo jistě žádoucí, ale v jednotlivých členských zemích samozřejmě máme i jiné kultury ceny léků. Dagmar říkala, že chceme zabránit tomu, aby docházelo k padělání léčiv v zájmu pacienta a že chceme zabránit tomu, aby, byly, aby se padělaly učené látky. To je samozřejmě naším cílem, ovšem nejsem přesvědčen o tom, že to přebalování je vlastním zdrojem pro padělání, protože v rámci předěl, přebalování se přeci nepadělují léky. Zde se jedná o léky, které jsou v pořádku, které se potom přebalují do jiného balení, tak aby mohly být prodávány na odpovídajících eh, vnitrostátních trzích. Důvodem toho je, že vlastně ta, ty obaly jsou prostě v jednotlivých státech. Ta balení, ta velikost balení jsou v jednotlivých státech různá. Takže si myslím, že toto by v podstatě šlo úplně mimo to, co je naším cílem protože jednotný trh prostě dovoluje využít takovýchto výhod. Ten paralelní obchod eh, funguje a doposud fungoval bez problémů existoval pouze jeden problémový případ ve Velké Británii a ten byl i hned odhalen a paralelní obchod ještě doposud nikdy nebyl příčinou padělání léčivých přípravků. Já si myslím, pokud bychom to omezili, či dokonce zakázali, tak by z toho měl profit pouze farmaceutický průmysl, který by tímto způsobem um, vydělával o mnoho miliard euro více. Takže si myslím, že bych tomu nebránil, takovému tomu reimportování, které vede k větší vyváženosti na trhu. Třeba jednoho dne dospějeme k nějaké politické regulaci ceny trhu, samozřejmě. Když se tím zabýváme detailně, tak má člověk jistě jiné mínění, než když tomu jen tak nasloucháme a představujeme si věci, ke kterým nedochází. Takže uh, to byly výstupy jednotlivých kolegů. Pokud by paní zpravodajka chtěla, tak ještě může vystoupit. Není tomu tak. Ne, děkuji, pane předsedo. Nemám nic důležitého. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem za jejich eh, ko- komentáře a musím říct, že zcela sdílím ty eh, poznámky, které se týkaly toho paralelního trhu. Samozřejmě je to něco, co existuje na jednotném trhu, je to povelené. A je to také něco, co vlastně představuje určitá pracovní místa. A já si myslím, že v podstatě již něco dodávat nemusím a všem ještě jednou děkuji za jejich spolupráci. Děkuji také paní, děkuji paní zpravodajce a zítra budeme o této zprávě hlasovat. A nyní se dostáváme k bodům 6 a 7. Ty se týkají farmakovigilance. Spravodajkou je Linda McEden a proto jí nyní předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Vezmeme tyto dva body na jednou. Nemusíme se jimi zabývat zvlášť. Kolegové, nyní dostáváte k dispozici kompromisní pozměňovací návrhy, na kterých se dohodla většina stínových zpravodajů z různých politických skupin. Nemáte před sebou informán, eh, informace, eh, o kterých eh, návrzích se shodl kdo, protože sekretariát neměl čas takovýto formát vypracovat. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům ze všech politických skupin. Minulý týden byl problematický, protože mnoho z nás se nedostalo do Štrasburku. A to znamenalo, že bylo těžké dohodnout se na kompromisních návrzích. Já doufám, že nám ale tyto návrhy pomůžou zítra eh, jednoznačně hlasovat ve výboru. Celkové hodnocení eh, týkající se toho, o čem budeme zítra hlasovat, je, že se budeme snažit zlepšit celý systém farmakovigilance v Evropě. A podobně jako padělání, zde jde o bezpečnost pacientů. Jde o to, aby léky, které se dostanou na trh, jsou sledovány. Je třeba, aby pacienti měli informace, pokud se jedná o nové léky nebo pokud se jedná o léky s novými aktivními látkami. Je třeba, aby nežádoucí účinky byly registrovány odpovídajícími orgány a je třeba, aby farmaceutické společnosti na takovéto nežadoucí účinky reagovaly a případně šířily odpovídající informace. Takže Dochází zde ke zlepšení eh, celkové bezpečnosti pacientů v Evropě. Pokud se podíváme na kompromisní pozměňovací návrhy týkající se směrnice 1a a 1b, to jsou ta čísla, která máte před sebou, se týkají zlepšení eh, příbalového letáku. A při předchozích diskuzích ve výboru bylo jasné, že zde není podpora od kolegů pro návrh komise, aby do příbalového letáku byla zavedena kategorie týkající se základní informace, která by byla tučně. Myšlenka komise bylo, že na příbalovém letáku je mnoho informací, takže by zde byly vybrané některé informace, zásadní informace, které by byly tučně. Ale my jsme hovořili s asociacemi pacientů a s různými dalšími lidmi a ukázalo se, že zde není dostatečná podpora pro něco takového, protože některé informace jsou důležité pro některé pacienty, jiné pro jiné. A takže všichni stínoví zpravodajové navrhují, abychom požádali komisi, aby se znovu podívala na příbalový leták. A to by mělo proběhnout během 18 měsíců. měli by provést konzultace lékařských profesionálů a také eh, asociací pacientů. Takže to je 1A a 1B. Další série pozměňovacích návrhů 2A a 2A 2B se týkají intenzivně sledovaných výrobků. Eh, o tomto tématu jsme hodně diskutovali a tak, jak to nyní je, tyto kompromisní pozměňovací návrhy jsou podpořeny všemi politickými skupinami s výjimkou zelených. Otázka, která byla kontroverzní, je, eh, jaké léky by měly být touto kategori- v této kategorii, jak bychom tuto kategorii měli nazývat. Myšlenka je taková, že a pacienti by měli mít informace, a že se jedná o nový lék a měli by a podat informace o případných nežádoucích účincích. Zdá se, že zde není podpora pro ten termín intenzivně sledované výrobky nebo produkty. Takže na letáku by bylo tento léka, lék je podroben specifické bezpečnostní kontrole. A zároveň by zde tedy bylo vysvětleno, že se jedná o nový produkt nebo o produkt, který obsahuje novou účinnou látku. Dlouho jsme diskutovali o tom, eh, jak by tedy měl vypadat ten symbol označující tyto léky. Eh, některé symboly už jsou eh, v současné době využívány. V některých zemích ale tento symbol, který je využíván, znamená symbol, že se jedná o jed. Takže jsme se rozhodli pro jiný symbol. Dohodli jsme se, že by to měl být černobílý symbol, jednoduchý symbol. Někteří chtěli, aby to bylo na příbalovém letáku i na obalu, ale stínoví zpravodajové se nedohodli na tom, že by to mělo být na obalu, takže jsme se dohodli na tom, že tento symbol bude na příbalovém letáku. to se týká také kompromisu 2b. Já osobně bych souhlasila s tím termínem intenzivně eh, sledované výrobky. Já se domnívám po diskuzích s komisí, že zásadní je, že by pacient si měl být vědom toho, že, že užívá nový produkt nebo produkt s novou aktivní látkou. To je zcela zásadní. A dále kompromis 2C. Všechny eh, ty kompromisy číslo 2 se týkají toho stejného tématu. Kompromis 3 se týká eh, podávání zpráv pacienty. Eh, to, pode, to podporují všechny politické skupiny. Jde o to, že to, aby pacienti eh, mohli informovat prostřednictvím internetu. Eh, to není dostatečné, protože ne všichni mají přístup k internetu, takže zde musí existovat jiné možnosti, například eh, podávání informací přes telefon a tak dále. Na konci toho kompromisního návrhu 3 jsme doplnili něco, co se týká chyb eh, v dávkování. Eh, tyto chyby by měly být eh, na základě toho, že nikdo nebude obviněn. Dohodli jsme se, že zde bude odstraněn určitý eh, způsob, teda, že zde bude odstraněno anonymní podávání zpráv, protože někdy docházelo k podávání negativních zpráv ze strany konkurenčních společností. Eh, je vždy nutné, aby, eh, aby zprávy nebyly tedy anonymní, aby vždy bylo jasné, kdo je podal. Kompromis 4 je nejkontroverznější ze všech kompromisů. Jedná se o dopad léků na životní prostředí. Já jsem posledně nebyla nadšená z toho, že bychom do této legislativy měli zahrnovat to, že úřady, které jsou odpovědné za farmakovigilanci, by měly být odpovědné také za dopad na životní prostředí, protože farmakovigilance se týká především lidského zdraví. Nyní jsme vypracovali dva kompromisní návrhy. První se týká úvodního ustanovení 5a, nová část, a dále konsolidovaný pozměvací návrh týkající se článku 119a. Ten první návrh byl, s tím souhlasí všechny strany s výjimkou EPP a ten druhý podporují socialisté, zelení a GUE. Já myslím, že všichni se shodnou na tom, že e, životní prostředí by mělo být nějak zohledněno. Já jsem hovořila s komisí a s radou. Existuje zde vůle posoudit dopad léků na životní prostředí, ale je nutné mít jako prioritu především ochranu lidského zdraví, protože i když některé léky mají negativní vliv na životní prostředí, je zde důležitější zdraví. Další kompromisní návrh 5 se týká přínosu a rizik. Já si myslím, že je to zcela jasné. Hlavní myšlenka je zajistit, aby byly provedeny studie bezpečnosti ze strany farmaceutických společností po té, co je e, výrobek připuštěn na trh. Nevždy e, tyto studie ale byly provedeny. Já zde zavádím nový koncept týkající se studie efektivity. To je výsledek diskuzí s kolegy a s komisí o tématu, eh, kdy je eh, lék dlouhou dobu na trhu a byl eh, v minulosti před mnoha lety schválen a je nyní třeba podívat se na to, zda je stále ještě účinný. Takže to jsme zde zahrnuli. Někteří kolegové chtěli, aby se lék dostal na trh pouze ve chvíli, kdy eh, jsou skutečně eh, nutné, ale eh, některé nemoci mohou být léčeny u některých pacientů lépe určitou, určitým lékem, u jiných pacientů jiným lékem. Takže zde máme kompromisní návrh, na kterém jsme skutečně dlouho pracovali. Jsem vděčná kolegu. myslím si, že zde máme dobrý základ pro diskuse s radou. Je to skutečně velice naléhavá záležitost. Kompromisní návrh eh, šestka týkající se eh, poplatků, to je nekontroverzní. Chceme zajistit, aby eh, byla zaručena nezávislost farmakovigilance. Farmakovigilance by neměla být propojená se společnostmi a kompromisní návrh 7 týkající se internetového portálu. Zde jde o to, jaké informace by měly být veřejné. Já zde podporuji Evropskou komisi, která chce, aby celý systém farmakovigilance v Evropě by byl co nejtransparentnější a co nejvíce odpovědný veřejnosti. Tak je tomu i v USA. my jsme se snažili zde v tomto kompromisu zohlednit některé pozměňovací návrhy a já bych chtěla, abychom nepodporovali pozměňovací návrhy, které omezují dostupnost informací. Dalších pět pozměňovacích návrhů eh, ke směrnici se týká komitologie, vyjednávání ve výborech. To předložil sekretariát, protože tato legislativa byla navržena před Lisabonskou smlouvou. A aby nyní odpovídala eh, Lisabonské smlouvě, bylo třeba zde provést některé změny takže to je nekontroverzní. Pokud jde o nařízení týkající se farmakoviligance, Kompromis jedna, to jsou ty intenzivně monitorované výrobky a zde všichni to podepsali, kromě zelených. Jde tady o název a opět my zde používáme termín Additional Safety Monitoring dodatečně na kontrolám bezpečnosti. Dále kompromis ohledně životního prostředí. EPP podepsalo ten kompromis o preambuli, o úvodním ustanovení. To podepsali všichni, kromě GUE, Zelených a SND. Ty podepsali ten článek o životním prostředí. A dále kompromis 3, ten je stejný a ty poplatky, kompromisy 4, webovský portál, podobná věc opět. Kompromis 6 podepsali všechny frakce, není kontroverzní vůbec. Jenom abych to objasnila, jsou zde někteří kolegové, ne stínoví, ale jiní kolegové, kteří to nesledovali. Eh, tak eh, pečlivě. Webovský portál, to je webovská stránka, internetovská stránka, eh, která je dána k dispozici. A i, takže to je ten portál, když to ta e- Eudra Vigilance, to je něco jiného, to je databáze, kde experti hlásí ty nežádoucí účinky a je to vlastně výměna informací mezi příslušnými orgány, podniky, které tyto informace posílejí do Eudra Vigilance a samozřejmě chceme, aby to bylo eh, transparentní, ale eh, nelze tam zveřejňovat ty osobní údaje o konkrétních lidech, eh, kterých se týkají ty nežádoucí účinky. To nelze zveřejňovat veřejnosti, takže to jsou ty kompromisní návrhy. A jak jsem řekla, mm, Většinu z nich podepsali politické frakce všechny a já myslím, že to hlasování zítra ráno proběhne dobře. Děkuji, Linda. Auch danke für die ganze Arbeit, die du investiert hast. Já děkuji Lindě za práci, kterou odvedla na této zprávě o dvou právních předpisech a děkuji za to, že se podařilo dospět ke kompromisům. A nyní si vyslechneme komentáře stínových zpravodajů, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci velice vřelně, vřele poděkovat paní McEwen za enormní práci a za to, jak se snažila o kompromisy, které všichni vlastně podporujeme. A také i děkuji stínovým zpravodajům a dalším poradcům, asistentům, mm, kteří museli hodně pracovat. A kromě toho s těmi všemi problémy, které jsme zažili minulý týden, kdy jsme se nedostali do Štrasburku hodně. A ty kompromisní návrhy postihují ty nejvýznamnější body dohody a tu podstatnou problematiku postihují. Toto to je směrnice a právní úprava, která se týká toho, aby pacient byl dobře informován o problémech konkrétních léků a aby mohl i hlásit problémy, které případně zažil, měl eh, na, přes tedy webovskou stránku, nebo aby to hlásil lékaři či jinému zdravotníkovi. A mm, já myslím, že díky pozměňovacím návrhům se hodně vylepšuje návrh komise. My podporujeme 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3, 4A, 5, 6 a 7. Paní McEwen perfektně vysvětlila každý z těchto návrhů, takže já to nebudu tady opakovat, abychom nestráceli čas. A pokud jde o eh, eh, ten indikativní trojuhelník, eh, zde my doplňujeme ještě určitou bezpečnost navíc. Zde, ale vzhledem k tomu, že pro některé země to znamená, že to, je to symbol nebo ikona pro toxický výrobek, tak proto my tedy navrhujeme tedy ten černý symbol, jak bylo řečeno pouze, a to tež i v těch letácích. To také podporujeme. Dále kompromisní návrhy, a ži- které se týkají životního prostředí. Zde zcela souhlasíme. Životní prostředí je významné téma, ale domníváme se, že toto to, to je směrnice, která se týká eh, nežádoucích účinků konkrétního léku. Je pravda, že eh, může mít dopad také na životní prostředí. Ano, ale my si myslíme, že je třeba případně to dát do preambule, ale ne do normativní části. Také i podporujeme návrh 4a, ale ne 4b z těchto důvodů. A pokud o nařízení nemáme s tím žádný problém, podporujeme všechny kompromisní návrhy, kromě toho, který se týká životního prostředí, tedy nechceme, aby to bylo v normativní části textu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Paní Ajuso a nyní má slovo Antonia Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Mm, já bych chtěla také poděkovat kolegyně McCaven. Je to velice odborné, ona se s tím eh, Eh, byla schopna tedy potýkat vynikajícím způsobem i eh, po všech těch problémech se Sobkou a ona využila maximálně internetovou komunikaci, abychom se dohodli na kompromisech. Já vítám eh, přijetí kompromisu mm, všemi frakcemi, které se týkají tedy mm, těch základních věcí bezpečnosti, transparentnosti například a e, důvěrnosti údajů o pacientech. Já myslím, že to je mm, zásadní pro všechny subjekty, ať jsou to držitelé rozhodnutí o registraci a příslušné orgány a podobně. Dále příbalový leták. E, tedy ta opatření, která se týkají letáků, e, tak to mm, obsahuje původní návrh komise, ale zde Eh, mm, se hovoří o potřebě zrevidovat tento typ dokumentu, ale mm, i z pohledu informací, které má dostat pacient. A proto já vítám kompromis, kdy se apeluje na komisi, aby komise předložila návrh, aby se eh, zlepšil formát, obsah, eh, srozumitelnost těchto příbalových letáků, to je 1 a 1b. A já budu teď hovořit dohromady o e, směrnici i nařízení. A intenzivní monitoring. Já jsem ráda, že jsme se dohodli, že se vyhneme intenzivnímu monitoringu a že nalezneme lepší znění a e, budeme používat additional safety monitoring. E, já myslím, že to je zásadní i pro důvěru pacienta a lékaře Mm, pro důvěru průmyslu. Další komplikované téma, dopad na životní prostředí. Ve směrnici to je 4a, 4b a v nařízení je to 2a, 2b. Zde mm, bychom měli k tomu přistupovat pragmaticky, jako u všech politik. Zde je zásadní abychom vycházeli z vědeckých poznatků, z důkazů. A já se obávám, že především zde v preambuli eh, tam mm, máme takové prohlášení o problémech s životním prostředím a se zdravím lidí, ale to nevychází z žádných poznatků. Jenom eh, zde tvrdit, že léky, humánní medicíny, že eh, škodí životnímu prostředí a mm, tak mm, Eh, to je spíše výplod fantazie, to zatím nebylo změřeno, nemáme k tomu žádné podklady. A mm, my jsme parlament, eh, my přijímáme zákony, legislativu, takže se musíme chovat zodpovědně. My, my nepíšeme pouze nějaké články do médií, to je něco jiného. Proto je mm, třeba, aby naše práce vycházela z poznatků, z důkazů. A já eh, bych ráda, aby komise nám poskytla informace k tomuto. Pokud řekneme, že to má dopad na životní prostředí či veřejné zdraví, tak jak to budeme měřit, takový dopad? Může to být velice nákladné. A dokonce, pokud ano, existuje nějaký dopad, tak co s tím uděláme? Zakážeme některé léky? především ty, které jsou velice škodlivé, tak ty bere pouze hrstka lidí, ale léky e, učené k masivnímu použití jako hormonální léčba pro ženy nebo léky na vysoký tlak a podobně, tak co s tím uděláme? I když e, třeba to, já nevím, zanechává stopy v půdě a podobně, tak co s tím uděláme? Zakážeme to? musíme být pragmatičtí. Pokud jde o nahlašování, hlášení těch nežádoucích účinků, eh, zde já vítám přístup zpravodajky, kdy i pacient by měl možnost hlásit tyto účinky. Toto vítám, aby to mohl přímo dělat eh, aby mohl přímo hlásit tyto účinky, to je kompromis 3 ke směrnici, to je zásadní a i mm, to podpořili organizace pacientů, Dále hlášení o um, um, o rozhodnutí o registraci, aby bylo možné reagovat včas, je třeba, aby ti držitelé byli automaticky informováni také o nežádoucích účincích, které hlásí e, pacienti či jiné orgány, tak, aby veškeré dotčené subjekty byly neustále informovány a aby mohli reagovat, pokud se zjistí, že se dochází k závažným nežádoucím účinkům a někdy třeba ten průmysl reaguje rychleji než příslušné orgány a kompromis 5 ke směrnici a 3 k nařízení. Zde mm, chci především poděkovat zpravodajce. E, to je, e, zde e, mm, se dělá rozdíl mezi efektivitou a klinickou účinností. Zde my jsme hodně pracovali se stínovými zpravodaji i s komisí a jsem ráda, že se nám podařilo se dohodnout na kompromisu o tom, které orgány by měly provádět tyto studie. To znamená třeba u těch, které již na trhu existují dlouhou dobu, nebo u těch eh, spíše nových. A dále Samozřejmě takovéto studie, takovéto testování efektivity léku, účinnosti léku nemůže ohrozit zdraví pacienta a dále bychom měli mít lepší způsoby vyhodnocování klinické účinnosti a zde na DG Sanko eh, se všichni snaží přijmout inovativní hm, přístupy. A další klíčová věc eh, Eh, lepší struktura farmakovigilance, kdy eh, hovoříme o odpovědnosti těch příslušných orgánů, například CHMP, to by měl být ten orgán, který by měl být zodpovědný za odejmutí rozhodnutí o registraci dále, eh, veřejná slyšení zde Mm, to je také velký pokrok pro lepší důvěru a transparentnost. Také mm, eh, pokud je o eutravigilance, zde je důležité, abychom eh, Eh, učinili jasné dělítko mezi veřejností a mm, odborníky vědci, abychom eh, tedy eh, spíše ne, nebudili nějaké mm, zmatky nebo nešířili zavadějící informace u veřejnosti. Děkuji, paní Jana Kurakis. Uh, yes, I haven't really got an awful lot to add to that. Já mám hodně věcí, které bych chtěla říct. Nejdříve bych chtěla pogratulovat Lindě za práci, kterou odvedla a také za dobrou spolupráci jednotlivých politických skupin. A myslím si, že je pěkné spolupracovat mezi politickými skupinami pro dobro občanů. Jsou zde dvě oblasti, které mě znepokojovaly, ale ty jsme vyřešili. Především směrnice JZD pro zdraví občanů a já jsem byla znepokojena tím intenzivním monitorováním, ale toho jsme se zbavili. A to by mohlo lidi odradit. Je zde rovnováha dobrá rovnováha mezi varováním občanů a tím, abychom je odradili. Pokud jde o kompromis týkající se životního prostředí, já jsem měla určité obavy. Životní prostředí je velice důležitým tématem, ale musíme být opatrní, abychom eh, tento problém nějak neschodili kvůli tomu, že to eh, zmíníme v úvodním os, eh, ustanovení. Já si myslím, že je potřeba poukázat na to, že je to důležité téma, ale že je třeba ho řešit jinde. A celkově eh, myslím, že můžeme podpořit eh, většinu kompromisních návrhů. Lisa. Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce a oběma stínovým zpravodajkám, zejména paní Ajuzo z frakce EPP. Nejsem zcela tak nadšený těmi kompromisy, jako to bylo u zprávy Marizy Matias, ale přesto děkuji a myslím si, že jsme dospěli k dobrému základu. Trošku nejsem spokojen s tím, že momentálně v rámci této zákonodárné procedury se nám ještě nepodařilo vylepšit příbarový leták. Lituji toho proto, protože si nejsem jistý, zda jeden a půl roku dalšího roku, půl roku diskusí v komise, k něčemu dobrému povede. Máme zde ten návrh s tou černou skřínkou a s těmi důležitými um, charakteristikami. Ono to vedlo k takovému jistému zmatení, protože já jsem tam přednesl určité změny, ale pravděpodobně čas ještě nebyl zralý pro celou věc. Neměla jsem také možnost celou věc prohovořit, než jsem návrh předložil s kolegy. Proto bych vás poprosil, abychom se ještě vrátili k tématu informací pro pacienty, protože by bylo dobré, abychom opravdu již přišli s návrhem, jakým způsobem bychom mohli zlepšit příběh letách, protože Schrnutí se nevyhneme. Z správních důvodů prostě při letách musí být velice důležitý, musí obsahovat celou řadu informací, ale když si to pacienti čtou, něco tak detailního, tak je to pro ně velice problematické, protože to někdy vede k tomu, že pak neberou léky, které by měly vést. Pokud to bude příliš krátké, tak zase nebudou mít dostatečnou množství informací. Takže by bylo dobré, kdybychom měli na začátku schrnutí, a teprve potom by tam mělo být určitý poukaz na to, že kdo se chce detailně věcí zabývat, může si tedy přečíst i zbytek. Určitě se k té věci ještě později vrátíme. Co se týče těch negativních dopadů na životní prostředí, tak zde máme ve výboru i ve frakcích různá mínění. Já jsem k tomu také předložil pozměňovací návrhy, nebudu eh, to tady zmiňovat, ale rozhodně je důležité, že do kompromisu se to tak nedostalo, jak jsem to navrhoval. Máme zde dvě věci. Jednak problém, a podkládají to vědecké studie, že jsou zde dopady na životní prostředí. Opravdu ten problém existuje. A já si myslím, že je důležité, když zjišťujeme změny u ryb, tak určitě přeci musíme eh, dospět k podezření, že pravděpodobně eh, bude docházet k změnám u člověka, pokud je člověk pije vodu ze zdrojů, kde došlo k změnám u ryb. Takže to je jistě problém. A na druhé straně, a já jsem to chtěl vyjádřit ve svém pozměňovacím návrhu a do kompromise to, to, to tak jasně nedostalo. Nesmíte vést tomu, aby pacienti nedostali potom eh, léčiva, které jsou pro ně velice důležitá. Takže není možné stáhnout z trhu léčiva, které mají nedekavní dopad na životní prostředí, pokud jsou to léčiva, které jsou nutná pro pacienty. Ovšem, byla by se taková možnost, že bychom tedy jaksi porovnali u léčiv, které mají stejnou účinnost, stejně působí, abychom jaksi u těchto léků porovnali, jaký je u nich konkrétní dopad na životní prostředí a dali přednost tomu léku, které má, který má menší dopad. Můžeme tedy doufat, že komise se tomuto tématu ještě bude intenzivně věnovat a máme to tedy již v preambuli a pravděpodobně bychom to mohli ještě dostat do samostatného článku. To uvidíme zítra, jakým způsobem se nám to podaří odhlasovat. Co se týče toho hlášení pacientů, která by měli paciente, které by měli pacienti prodávat příslušným orgánům, tak s tím spokojen nejsem. Myslím si, že to povede ke zmatku. Příslušné orgány budou mít příliš velké množství práce a ne nepovede to k žádnému užitku. Myslím si, že ten kompromis eh, prostě tak je a pravděpodobně by bylo dobré ještě, aby si kolegové rozmysleli to, jak se zachovají v ohledně článku 2231. A pak, eh, aby si, bylo by dobré, kdyby si kolegové rozmysleli, zda mohou podpořit eh, pozměňovací návrhy 246 a 247. Zde se jedná o známá léčiva, známé účinné látky, až zde o to, zda na této oblasti dovolíme určité ulehčení, zejména pro malé a středně velké podniky. Tato ohloštění by tedy dala agentura EMEA. A co se týče pozměňovacích návrhů 76 a 79, tak to je definice vedlejších nezádoucích účetků. A co se týče my, tak je zde to, že zde je požadavek, abychom používali mezinárodně uznávanou definici nežádoucích účinků a žádnou definici, která, a ne tedy definici, která by byla jiná. A pak zde máme ještě nařízení 82, tam jde o to, aby malé a střední podniky mohly uh, Eh, jak si mm, předložit námitku proti rozhodnutí agentury EMEA, protože momentálně jsou nutni procházet velice důležitou a komplikovanou procedurou. A pokud jsou tedy on, malé a střední podniky toho mění, že mělo být rozhodnuto jinak, tak je dobré, abychom jim dali do ruky nástroj, jak se mohou jednoduše bránit. Já si myslím, že kompromisy tedy již jdou dobrým směrem. Já tedy nejsem stoprocentně spokojená, ale tak tomu v životě je, že člověk stoprocentně spokojen mít, být nemůže. Děkuji a další řečník. Paní Korin Lepáž, já chci poděkovat eh, paní Lindě McHaven za vynikající práci a ona byla schopna tedy eh, nalézt eh, veškeré nezbytné argumenty pro to, abychom se dohodli na kompromisu. Já sama jsem také předložila některé pozměňovací návrhy, ale um, jsem zcela spokojená s těmi kompromisy, které navrhuje paní McHaven ať eh, se to týká transparentnosti, ať se to týká těch poplatků. Jenom takovou poznámku. Lze připustit, že otázka životního prostředí, respektive dopadu léku na prostředí, tak to se řeší pouze v preamboli. A já myslím, že tímto tématem se musíme zabývat, protože je to téma eh, důležitější a důležitější, především pokud jde o vodohospodářství a znečištění vody. A tímto tématem se stejně někdy budeme muset zabývat, protože je to. Mm, i součást eh, té problematiky, jako je naše odolnost vůči antibiotikům, to je tím eh, způsobeno, a nebo třeba některé ty eh, tedy vlastně rezidua těch léků proti rakovině také se dostávají do vody. Děkuji, Michal Tremopulos. Děkuji, pane předsedo. Stručně několik poznámek. Náš kolega zde bohužel není a z tohoto důvodu budu hovořit jeho jménem. Podporujeme 2a a 2b z kompromisních pozměňovacích návrhů. Dohled nad zdravím je pro nás nesmírně důležitý a my požadujeme více informací. Dále kompromis 4a a 4b, tyto kompromisy podporujeme. A chceme, aby zde byla zohledněna také dimenze životního prostředí a při a výpočtu přínosů a nákladů. Já jsem překvapen, že některé jiné politické skupiny, především EPP, chtějí mít 4A e jako úvodní ustanovení a zároveň nechtějí eh, článek, který je pod eh, kompromisem 4b, takže zde máme některé výhrady. Děkuji a nyní dám slovo paní Françoise Grostet. Děkuji. Již jsme slyšeli hodně věcí eh, z úst stínových zpravodaj jako Pilar Ayuso. Jenom bych chtěla navázat na dvě, tři věci. Zde nejde o to, abychom e, znovu vymýšleli systém farmakovigilance. Tady jde o to zharmonizovat různé aspekty na základě e, e, toho, jak systému, jak schromažďovat nežádoucí účinky a vyhodnocovat je, pokud skutečně k problému dochází. Celá řada mých návrhů, které spolu podepsali někteří další kolegové, tak se objevily v kompromisu, to mě uspokojuje a především jsem ráda, že jsme stáhli ten termín intenzivní monitoring u některých léků mm, protože eh, ten pojem by mohl velice eh, zneklidnit pacienta a farmakovigilance eh, není systém, který má strašit pacienty, ale informovat je. Takže proto musíme zde zachovat tu rovnováhu mezi výhodami a rizikem a ne e, e, ty informace šířit proto, abychom šířili nějaké riziko. Léky jsou tady, aby léčili a ne, aby e, způsobovali obavy v pacientovi. Pokud jde o ochranu životního prostředí, ano, všichni mají pravdu, když říkají, že je třeba, nebo jednou budeme třeba se, bude třeba se tím zabývat, ale je pravda, že to není součást farmakovigilance a to je důvod, proč teď tady v tomto okamžiku to nemůžeme nějak předjímat, proto to stačí dát do preambule ale je třeba apelovat na Evropskou komisi a požádat ji, aby někdy do budoucna jednoho dne se tímto začala zabývat a předložila návrh. Já nemám nic jiného, co bych dodala, všechno již bylo řečeno kolegy. Mm, já jsem ráda, že eh, zde i se berou do úvahy ty aspekty těch léků na ty vzácné choroby a potom eh, také jsem spokojená s tím, jak se řeší generika. Paní předsedající, děkuji, paní François Grosset, paní Rodberend. Děkuji, paní předsedající. Mám dvě poznámky a pak bych chtěla dělat určitou reklamu, eh, která se týká pozměňovacích návrhů. První poznámka se týká tématu životního prostředí. Vždy jsme, když šlo o legislativu, která se týkala léčiv, tak jsme se vždy snažili tam nějakým způsobem do toho zahrnout aspekt životního prostředí. Možná toto místo není to zcela nejlepší místo, ale myslím si, že je dobré, že na to vždy poukazujeme a kompromisní pozměňovací návrh dává jakýsi smysluplný úkol agentuře pro životní prostředí. Paní kolegyně Parvanová zde poukázala na tuto věc, ale na druhou stranu co, ch- co můžeme učinit? Chceme zakázat léčivé přípravky, to jistě ne, ale ona zmínila důležitou oblast, oblast hormonů. Ostatní kolegové poukázali na antibiotika. Víme, že existují rezidua ve vodě. Uh, která i přes velké investice a náklady není možné vyfiltrovat z vody. A pokud řekneme, že na tomto poli nic neučiníme, tak můžeme také přestat se s našimi snahami v oblasti klimatické politiky. Také můžeme říct, prostě nevíme, jak to řešit. To bych vám mohla vyjmenovat celou řadu dalších oblastí, kde v současné době prostě nemáme žádné jednoduché, jasné řešení. Ale přesto vidíme, že je to problém a přesto se o ten problém staráme. To je přeci naší úlohou jakožto politiku. A proto opravdu doufám, že pozměňovací návrhy 4a a 4b dostanou širokou podporu. A nyní k otázce e, příbalového letáku. Hm. Pan Líze o tom hovořil. Já jsem si přečetla ty kompromisy, které se toho týkají. Musím říct samozřejmě, nejsme zcela nejšťastnější jsou formulací, že komise má něco učinit za 18 měsíců, protože my víme, že komise bude reagovat velice tak, jak si pomalu. A právní služba eh, v komise pravděpodobně komisi zakáže, aby se nějakým způsobem zavázala protože si myslí, že v první řadě má na tomto poli právo iniciativy komise. Ale i zde je důležité, abychom vyslali signál. A vím, že paní zpravodajka rozhodně ještě přistoupí k určitým opatřením a postará se o to, aby to bylo i v dalším eh, pracovním a legislativním programu. Pokud to tedy komise neučiní dobrovolně, to by byla jistě dobrá věc, kdyby to dobrovolně učinila. A ještě bych chtěla poukázat na několik dalších věcí a zejména na pozměňovací návrhy, které jsem předložila a kterých si možná, kterým možná kolegové na první pohled zcela neporozuměli. Jsou to návrhy 72 a 77, která se týkají složení odpovídajícího poradního výboru. Je to tedy ten výbor PRAK, tedy poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance. Paní zpravodajka předpokládá, že členské státy zde budou mít možnost vyslat svého vlastního člena. Tedy každý členský stát zde bude mít své vlastní zastoupení. Pro mě ovšem je to tak, jako kdybych v Němčině existuje takový výraz, jako kdybychom udělali kozla zahradníkem. Členské země jsou přesně ti, kteří v posledních deseti letech neustále zabraňovali tomu, abychom měli dobrou farmakovigilanci. Nebyli jsme to my, nebyla to komise, byly to členské země se svou neschopností schromažďovat data a často to také bylo tím, že nechtěli vynakládat finanční prostředky na odpovídající struktury. A nyní budou mít vlastní výbor, kde tomu budou moci také zabraňovat. Tak to ne, milí kolegové. Rozhodně ne. Členské země jsou zastoupeny proporcionálně v každém dalším výboru EMA. A není to vždy eh, k užitku celé práce. Já si myslím, že tento výbor je výbor, kde jde o posuzování rizik a proto chci, aby tam byli zastoupeni vědci a ne nějaký úředníci, například z německého ministerstva zdravotnictví, kteří by si rádi zajeli občas do Bruselu. To rozhodně ne. Já jsem se snažila ve svém pozměňovacím návrhu 77 dospět ke kompromisu tak, že členové, eh, zástupci jednotlivých členských zemí by se mohli účastnit jednání, ale neměli by hlasovací právo. A proto vás prosím, abyste mě podpořili. My dobře víme, co nám na to řekne rada. Oni řeknou, my chceme tři členy z každé členské země, to je jasné. A dále eh, chce, chci zmínit o pozměňovací návrhu 70. Chci změnit formulaci executive director, tedy výkonný ředitel, na formulaci executive director general, tedy všeobecný výkonný ředitel. Já dobře vím, že některý kolegové si pod tím nedokážou asi nic konkrétního představit. Já také nesouhlasím zcela stoprocentně se všemi eh, pracovníky a s hierarchií Evropské komise. Ale hovořila jsem o té věci s bývalým komisařem a také s odpovídajícími generálními řediteli. Šlo o to, jak se udělá výběrové řízení pro agentury. Milé kolegyně, milí kolegové, u všech agentur Evropské unie máme zcela různé platové skupiny. Někdy máme agentury se 60 pracovníky, které mají vlastně platovou třídu na úrovni generálního ředitele. EMEA má, a musím se podívat, kolik pracovníků, mám pocit, že 600. Takže z části zde máme vedoucí oddělení, a to je tedy více pracovníků, než má Evropská komise ředitelů. Tito lidé mají opravdu velkou odpovědnost a výkonný ředitel zde odpovídá normálnímu místu pro ředitele. Promiňte, ale to nechápu. Já dobře vím, že zde máme ten problém, že zde máme kdomního ředitele komise, který sedí v určitém výboru a tak dále, ale jsem přesvědčená o tom, opravdu pevně přesvědčená o tom, že co se týče těch finančních prostředků, které jsou zpravonámi, i co se týče toho počtu pracovníků, tak potřebujeme opravdu jinou klasifikaci. Když chceme, aby ta agentura opravdu pracovala tím nejlepším způsobem, tak se k tomuto kroku musíme odhodlat. Podívejte se na to, kdo se nyní uchází o místo, další, o to uvolněné místo toho ředitele. Nedostaneme toho nejlepšího člověka z Evropské unie, nedostaneme ani toho nejlepšího člověka z komise. Na to místo se, o to místo se uchází v podstatě někdo, který není tak eh, dobrý. Já si myslím, že opravdu to, jak to tam vypadá s tím personálním obsazením, to není dobrá situace. Komise to ví, my to víme, ovšem máme tady to neblahé nařízení, jakým způsobem se ta výběrová řízení vypisují. Proto chci, abychom se tomu věnovali i nadále. Nejde mi o to, aby tam někdo vydělával více peněz, ne, to, ne o to. Jde mi o to, aby odpovědnost byla odpovědajícím způsobem odměněna. A zejména mi jde o to, abychom pro tu práci v té agentuře dostali opravdu co nejlepší lidi. Když se podíváme na to, jakým způsobem jsou klasifikovány jiné evropské agentury, například agentura pro chemické přípravky, já proti ní nic nemám, ale i ona má zvláštní úpravu. Já si myslím, že je to naprosto v pořádku, vždy jsem to podporovala. Ale existují i další agentury a zde se ptám, co tam vlastně vůbec dělají celý den. U agentury EGA to všichni víme, ale u těch jiných to není tak zcela jasné. A jejich východní řediteli jsou ve třídě 15-16 a proto bychom to měli změnit a proto vás prosím o podporu pro můj pozměňovací návrh číslo 70. Merci eh, beaucoup. Děkuji, paní Rotberent, pan eh, Bernio. Ano, děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Já chci poděkovat eh, Lindě McHaven, naší zpravodajce, za vykonanou práci a i Mm, děkuji za to, že my eh, všichni stínoví zpravodajové se snažili zlepšit eh, směrnici, eh, protože v okamžiku, kdy byla předložena tato směrnice a nařízení, tak řada lidí se domnívala, že spíše dojde k oslabení evropské farmakovigilance. A já si myslím, že ty pozměňovací návrhy, které jsou kompromisy, tak nastolují dobrou rovnováhu. Zároveň se domnívám, že tento dokument to je pouze taková etapa v našem boji eh, eh, ve jménu silnější farmakovigilance a lepší ochrany evropského občana. A <clears throat> dovolte, abych zmínil jedno téma, které <clears throat> ještě je třeba rozpracovat více do budoucna. A to je ten silový vztah mezi Eh, veřejnou mocí a farmaceutickými laboratořemi. Já myslím, že tady ten dokument nejde ještě tak daleko, jak by měl, ale já chápu, museli jsme se dohodnout na kompromisu. Zde pořád ještě ty veřejné finance jsou dost chabé a <clears throat> mm, Eh, vlastně eh, ten systém farmakovigilance je spíše takovým poskytovatelem služeb eh, farmaceutických laboratoří. A mm, když se třeba podíváme na to, že farmaceutický průmysl má velký vliv na analýzy, na výklad údajů, a, mm, což znamená, že mm, by bylo velice dobré, abychom my, tedy veřejná moc do budoucna, abychom trochu jim oslabili tu pohodlnou pozici a především, když to se vůbec netýká tématu, ale třeba mm, když se na to podíváme, co, jak to bylo s tou eh, chřipkou H1N1. Paní předsedkyně, děkuji. A paní McCaven po všech těch zasloužených slovech chvály, tak prosím. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, zaměstnancům a asistentům, kteří mi skutečně minulý týden hodně pomohli. Děkuji také sekretariátu Envy. Já nemám moc, co bych dodala. Myslím si, že zde máme dohodu. Pokud jde o životní prostředí, já si myslím, že eh, úvodní ustanovení je trochu slabé. Kolegové, kteří zde byli 15 let, vědí, že se neustále o tomto tématu hovoří, ale nic se nedělá. A změna, kterou jsem provedla na základě pozměňovacích návrhů Petra Líze, je, že někteří eh, tady chtějí, aby eh, Komise pro výrodní prost, životní prostředí se zabývala eh, tímto tématem, ale já si myslím, že to není správné. Pokud jde o otázku, o které hovořil Petr Líze, tedy přímé eh, hlášení pacientů. Já vím, že to není ideální, ale zdá se, že to funguje a systém nebyl zahr- zahlcen. Výzkum provedený nezávislými orgány ukazuje, že přímé hlášení je mnohem efektivnější než eh, prostřednictvím zprostředkovatelů. Pokud jde o homeo homeopatické léky 246 a 247. Já si myslím, že eh, tedy pokud mají homeopatika aktivní látky, potom by měly být zahrnuty do farmakovigilance, takže tyto pozměňovací návrhy podporuji. Já si myslím, že to pokrývá většinu otázek a já doufám, že zítra ráno budeme hlasovat efektivně. Merci, donc je vous rappelle que nous vot... Děkuji, připomínám, že budeme hlasovat zítra dopoledne a v plénu v, květ, eh, v červnu. Pardon. A teď poslední bod na našem programu. Paní Westlund tu ale není. A takže eh, prosím, máme zde jeho zástupce, který přednese zprávu. Formal. Já to budu hovořit jménem asi Westlund, která zde nemůže být. Cílem tohoto dokumentu je vyhnout se tomu, aby trombin byl zahrnut do přílohy 4 směrnice 95.2. Ale možná začnu tím, že vám dám některé informace o tom, co trombin je. Hovoříme zde o enzymu, který je možné získat z krve, vepřů nebo dobytka. A je to enzym, který je přirozenou součástí krevního systému savců a často se popisuje jako poslední součást srážení krve. Znamená to tedy, že je to enzym, který pomáhá krvi srážet se, například když máte nějaké zranění. Je to tedy přirozená látka, ale k čemu ji chtěli používat v potravinářském průmyslu? Chtějí ji používat k tomu, aby spojili části masa dohromady do jednoho kusu masa. proto se tato látka nazývá někdy masným lepidlem. Tato látka samotná není nebezpečná. Hodnocení, která byla provedena, ukazují, že látka není nebezpečná a to je zdůvodnění, které komise využívá proto, aby ji povolila. Ale problém je použití této látky protože toto použití by mělo, mohlo mít negativní dopady. My poukazujeme na to, že by tato látka neměla být povolena tři základní argumenty proti povolení. Prvním argumentem je, že navzdory tomu, že tato látka není nebezpečná pro zdraví jako taková, může mít některé nebezpečné zdravotní dopady. A proč je tomu tak? Většina lidí to možná ví. Jedním z rizik a používání masa a při produkci potravin je, že v mase mohou vyrůstat bakterie. A Tyto bakterie eh, vznikají nebo eh, se množí na povrchu masa, takže čím větší je povrch masa, tím větší je riziko, že tam bude mnoho bakterií. Jedná se o bakterie například jako je salmonella. Jak víme, to může být skutečně velký problém. Je jasné, že zde nemáte eh, jeden kus masa, ale mnoho kusů masa, které jsou slepeny dohromady. A to znamená, že riziko je proto větší. Dalším argumentem je, že to může rovné, rovněž vést k situaci, kdy spotřebitelé nebudou mít odpovídající informace. Skutečnost, že prezentujete maso jako jeden kus masa, ale ve skutečnosti je to spojených více kusů masa, to je něco, co mate spotřebitele. Chybí zde transparentnost. Tento problém by mohl být vyřešen označováním, ale je těžké pro spotřebitele, aby si uvědomil, že něco, co vypadá jako jeden kus masa, jsou ve skutečnosti kusy masa, které jsou spojené dohromady. Komise se zde snaží o nepřímý přístup a poukazuje na to, že by nemělo být povoleno, aby toto maso bylo podáváno například v restauracích. Takže uznává, že zde existuje určitý problém. Pokud to nemůžete povolit v restauracích, potom je otázka, proč by se to mělo používat kdekoliv jinde. To je moje otázka. A poslední argument, který bych chtěl zmínit, je následující. Jestli já to dobře chápu, není zde žádný dobrý důvod pro to, abychom to povolili. Není zde žádná přidaná hodnota. Nemůžete říci, Ehm, že by zde byly nějaké eh, výborné eh, dopady této, eh, této látky. Já pochybuji, že by zde byla nějaká velká poptávka ze strany spotřebitelů. Nemyslím si, že by spotřebitelé žádali, aby něco takového existovalo. Žádný spotřebitel mě nikdy nekontaktoval, který by aby říkal, že je to hrozná nevýhoda, že není možné takovou tu látku používat a že by bylo výborné mít možnost kupovat jeden kus masa, který je vlastně slepenými kusy, více kusy masa. Zde jde vlastně jenom o vydělávání peněz. Uh Firmy zde mají představu, že tedy spotřebitelé se neuvědomí, o co zde jde. Mnoho spotřebitelských organizací bylo velmi kritických v mnoha zemích, a především ve Švédsku a v Německu. A zde se o tom hovořilo hodně v médiích a bylo to považováno za příklad toho, jak se Evropská unie snaží vytvořit situaci, kdy a producenti budou moci vydělávat peníze na úkor spotřebitele. Já si myslím, že to bychom neměli dovolit. Máme nyní podle Lisabonské smlouvy možnost něco takového zastavit a já doufám, že budeme mít vaši podporu. Takže možná to mohu schrnout na závěr. Jedná se tedy o látku, která by mohla mást spotřebitele, eh, může mít potenciálně špatné dopady na zdraví kvůli růstu bakterií, nemá žádné výhody prokázané výhody, takže já se domnívám, že zde není žádných pochyb, že bychom se měli snažit vyhnout této látce. Takže doufám, že mě podpoříte. Děkuji. Pour ma part, euh, mon groupe n'étant pas représenté, je partage tout à fait ce point de vue. Já Naprosto souhlasím s tímto názorem. Paní Sejese požádala o slovo. Bueno, muchas gracias. Eh, yo como fui... Děkuji. Já jsem byla stínovou pravodajkou, k těm přidatným látkám, tak si beru slovo. Ano, mm, tato směrnice 92, eh, pardon, 95 lomeno 2, tak připouštěla eh, změnu příloh a eh, tady to je ten případ. Tak, aby bylo možné použít takovou látku, tak musí splnit určité požadavky. Musí být bezpečná za prvé. A ESA řekla, že ve svém stanovisku z dubna 2005, že tato látka není problematická a e, také musí být splněna i ta technologická funkce. Ano, je to technologická inovace toto, to je pravda, protože zde se hovoří o e, kombinovaném produktu, který vlastně jde o látku, která vylepšuje finální výrobek, takže to má tedy určitou výhodu a jak to i e, stanoví ta směrnice o přídatných látkách. Ani to dále dalším kritériem je mm, škoda pro nebo že to je škodlivé pro spotřebitele. Zde e, může to být sice klamáním spotřebitele, to je pravda, ale musí to být označeno na etiketě. To znamená, pokud ten spotřebitel chce koupit si ten výrobek, který není bez pochyby škodlivý, který je bezpečný a pokud ví, že to takto používá. A když se nebude povolovat používat tyto výrobky v restauracích, v hromadném stravování, a když on tedy je o tom informován, ten spotřebitel, tak ehm, ehm, to ehm, není důvod to potom nepřipustit, nepovolit, ale musí to být samozřejmě na etiketě označeno. A zde Eh, nej, nesmí být eh, oklamán ten spotřebitel. Dále i mm, mm, zatím tedy nejsou důvody zakázat eh, používání těchto látek. A podle mého názoru nejsou důvody, abychom podpořili návrh zpravodajky, který se týká návrhu směrnice. A nesmíme zapomenout na to, že také i E, zde jde o dalších 25 e, přídatných látek, kterých se týká ta směrnice. Závěrem, jsou se určité argumenty, hm, které sice jsou oprávněné, ale nejsou e, podle mého názoru takovými argumenty, které by znamenaly, že dochází ke klamání spotřebitele, protože zde bude povinnost to zveřejnit na etiketě, aby ten spotřebitel věděl, že kupuje si masný výrobek s tímto, eh, s touto látkou a nebude se moci to používat v restauracích, takže hm, to eh, hm, je tedy základní tak, eh, argument můj. Děkuji. Pane Schlitter. Ja, Já Jag delar helt föredragandens åsikt. Den här produktens enda... Děkuji, já jsem to podporuji zcela mínění pana zpravodaje, protože tento produkt podstatě slouží pouze jedinému cíli a tím je klamání spotřebitele. Jde o to, že se něco, co není kusem masa, za jeden kus masa vydává. Možná to někde potom bude napsáno, že to není jeden kus masa, ale není to na první pohled vidět. A spotřebitel, který si něco takovýto eh, kupuje, tak vůbec ne, nepřipadne na myšlenku, že to není jediný kus masa a neskoumá ten obal. Sice se řeklo, že z určitého aspektu to není nebezpečné, ale já si myslím, že celý proces v sobě jistá nebezpečí skrývá. Totiž tímto způsobem se sníží trvanlivost produktu a to je jednoznačné slížení kvality z hlediska spotřebitele. A navíc se k tomu přidává to bakteriologické riziko. I to vlastně má negativní dopady na trvanlivost eh, takového produktu. Takže si myslím, že samozřejmě sama substance sama o sobě nebezpečná není, na tom se shodneme. Ale často jsme diskutovali o tom, co je vlastně smyslem eh, legislativy v této oblasti. A tím je právě to, že spotřebitel nesmí být klamán. Není tedy možné, aby spotřebitel byl zklamán. Důležité je, aby spotřebitel, pokud dojde k určitým inovacím, z toho měl užitek a ne naopak. A to v tomto případě, tato podmínka v tomto případě splněna není. Takže v prvořadě se nejedná pouze o bezpečnostní zdravotní rizika, ale také se jedná o jistá etická a morální kritéria. Zde bychom se opravdu nad tím měli zamyslet a pomocí této legislativy ukázat, že toto není nic, co by pomáhalo spotřebiteli, je to něco, co není v jeho zájmu. Protože kdo potom bude platit ty veškeré kontroly, které se budou muset provádět v restauracích, tak, aby se opravdu zajistilo, že restaurace takovéto maso používat nebude. Děkuji, paní předsedající. Samozřejmě to nemůže být používáno v restauracích, to je zcela jasné. Já se nyní dívám směrem k přátelům, kteří sledují legislativu v této oblasti mnoho let. Já si myslím, že potřebujeme znovu nějaký pořádný skandál. V období BSE by komise nikdy nenapadlo něco takového předložit. V období BSE jsme přemýšleli o tom, jestli zakážeme to odřezávání eh, masa pomocí odřezávání kostí. Ale eh, předchůdkyně pana eh, Pudele poukázala na to, že je to nechutné. A také toto, co nyní máme před sebou, je nechutné. Jsou zde dva aspekty. Za prvé aspekt zdraví co se stane s, tí, s tím povrchem eh, těch jednotlivých kousků, eh, které nejsou konzervovány, které nejsou očištěny, které nejsou eh, zahřáty, protože se jedná o slepené kousky. Jedná se o odpad. Jedná se o kousky, dobře, poživatelné kousky zvířete, ale které by normálně nikdo nejedl. Třetinu toho zvířete Třetina toho zvířete se nemůže používat ani jako krmivo pro ostatní zvířata. Třetina už nemůže být ani jako masokostní moučka zpracována, nesmí být dále skrmena. Z, jakého, z jakého důvodu? Existují, existují zde e, určité emocionální důvody, několik vědecké důvody. A zde chceme povolit, aby odpad, malé kousky, které vznikají při produkci, byly spojeny, aby se z tohoto odpadu stal opět produkt. Já si myslím, že to je naprosté klamání spotřebitele. Já respektuji kolegu z komise, a pan Pudelede dlouho bojoval proti BSE, ale zde uvádět eh, na seznam tento troubín, to si myslím, to je špatný vtip. A domnívat se, že by na balíčku bylo napsáno, že se jedná o kombinované kousky masa. No promiňte, kolegové z komise, e, já nevím, s kým jste hovořili. Víte, co se asi děje v jednotlivých členských státech, pokud jde o analogový sír. A došlo eh, k tomu, že eh, na španělských jahodách byly zjištěny pesticidy a poté eh, klesly, klesl odbyt těchto jahod. A vy jste říkali, že chcete dobré produkty, ale to, co zde chcete udělat, to je strašné. Zde neexistuje žádné opodstatnění pro něco takového. Není to ani nutné a není to ani něco, co bychom mohli nějakým způsobem spotřebiteli vysvětlit. A tedy a kombinované slepované masné produkty. Co to má být? Zde se e, nejedná o šunku nebo některé jiné věci. Já si myslím, že něco takového není v pořádku. Bez ohledu na obsah, já mám obavy, že zde vzniká určitá tendence, že budeme trochu velkorysejší. To, Eriku, vnímám jako něco, co je znepokojující. Já si myslím, že to nesmí Evropská komise automaticky eh, takto vnímat. Eh, někteří kolegové zde před 12 lety nebyli, když jsme měli velkou potravinářskou krizi v Evropské unii. Nejde zde jenom o zdravotní riziko. Eh, jde zde také o to, jak to spotřebitelé vnímají, o to, co vidí, já doma ve svém volebním okrsku budu muset být zodpovědná za to, že lidé eh, mají na pice nějaký umělý sír, nebo že jim eh, bude nabízeno takovéto maso, které vypadá eh, jako maso, ale masem ve skutečnosti není. Já si myslím, že to usnesení je správné, musíme ho podpořit. Tento produkt se nesmí dostat do přílohy v žádném případě a nesmí se stát žádnou přidatnou látkou. Madame Vilmot. Paní Vilmot. Děkuji. Já souhlasím s tím, co řekla Dagmar. Ona v podstatě řekla většinu toho, co jsem chtěla já. Budu stručná. Lidi tedy si koupí kus masa a když se, eh, eh, a když se pak zeptáte spotřebitele, eh, jestli ví, co si koupil, že to bylo dohromady slepeno, že to je odpad slepený dohromady, tak asi to by nerad slyšel a nechtěl by si to kupovat. A je to tedy zavádějící to je bez pochyby, je to zavádějící, je to klamáním, ale co ještě důležitější je, že zde e, je i možnost zvýšené kontaminace, což může vést k závažným infekcím a to podle mě je daleko důležitější než klamání veřejnosti. A chceme e, zde, e, aby se toto vyrábělo pro lidi, za jejichž zdraví jsme tímto svým způsobem odpovědní. Já myslím, že nechceme. Já bych to nepodpořila. Ano, je to usnesení, na kterém bych se měli dohodnout a doufejme, že komise to vezme na vědomí. Spotřebitel nechce být klamán, chce vědět, co jí. Děkuji. Já zcela souhlasím s tím, co řekla Dagmar. Berend. Eh, Já eh, nevím, jak na jedné straně můžeme říkat, že chráníme spotřebitele a na druhé straně jim toto nabízet. To je neobhajitelné. Pan ředitel, prosím, možná eh, bude obhajovat ten druhý názor. Děkuji, paní předsedkyně. To je těžký úkol, ale důležitý úkol. Nejprve ke zdraví riziko pro spotřebitele. Pan Jorgensen to řekl, to je přirozený e, výrobek, produkt, který existuje v krvi zvířat i v naší krvi a mm, je jasně mm, zjištěno, že zde tento, e, tato látka neznamená pro spotřebitele riziko. Riziko ale, že e, se budou takto slepovat části masa a že se zvýší kontaminace salmonelou, to existuje, to je jisté. Ale samozřejmě je to potom na výrobci, na masném průmyslu, aby to nějak zvládl, protože určitě je to rizikovější výrobek než čisté přirozené maso, tedy neslepované, nekombinované. Ale je to stejné riziko, které existuje u e, tedy toho mletého masa nebo uh, E, tam také to riziko je vyšší a mm, ten masný průmysl e, musí mm, přijmout věč, mm, tvrdší opatření a když vznikne nějaký problém, tak e, za to ten výrobce zodpovídá, to je jisté. Takže ten výrobce musí přijmout veškerá opatření, aby nedošlo k tomu, že při tom slepování těch kousků se zvýší riziko kontaminace třeba salmonelou, stafylokoky, listerii a tak dále. Víte, že směrnice stanoví, že v těch kritériích pro to, abychom mohli odsouhlasit nějakou látku, tak zde musí existovat přiměřená technologická potřeba. Hm, co to znamená? Je jisté, že eh, eh, ta funkce toho trombínu, to znamená slepovat kusy masa, nebo, a také i vlastně být takovým stabilizátorem, protože, i, protože mezi sebou propojuje bílkoviny, tedy potažmo kousky masa a mm, mm, to maso lépe drží pohromadě a dokonce i vydrží déle než tradiční maso. A zde tedy můžete být proči proti, ale Ehm, proto, abychom mohli mm, dodávat na trh možná ehm, mas, maso, které ehm, nebude tedy tak sensoricky jaksi kvalitní, ale sanitárně bude kvalitnější, nebo kvalitní jako normální maso, tak mm, Eh, to má svoje opodstatnění, protože taková pečeně slepená dohromady je levnější než ta pečeně z celého masa. A ta technologie již existuje na trhu. Zde máme určité přídatné látky, jako mm, polyfosfáty, další, které jsou dávno povoleny a mají stejné vlastnosti. A my zde eh, doma v kuchyni normálně všichni používáme, já nevím, bílky, žloutky a eh, další tedy vlastně náhražky, když vaříme, to se děje všude. Ano, paní Grostet, já myslím, že i u vás. Já nevím, eh, jak vy vaříte doma, ale možná, možná děláte paštiky, ne? třeba zeleninové paštiky nebo masné paštiky a určitě používáte eh, eh, k tomu bílek, abyste to propojila. Já jsem si jist určitě, že všichni doma eh, v kuchyni děláme to tež. Ale ne, trombin na to nepoužíváme, ne, my ne, my používáme jiné látky. A další věc, klamání spotřebitele. To je vlastně poprvé, kdy my do předpisů mm, stanovujeme určité věci, abychom se vyhnuli klamání. Žádné hromadné stravování, žádné restaurace, žádné kantýny. Pouze eh, tedy eh, předem zabalené vlastně polotovary, které jsou určeny spotřebiteli a bude se to prodávat v těch hypermarketech či v masnách a podobně. Dále. Bude to tam napsáno, že to je tedy eh, jaksi kombinované maso nebo slepené maso a e, musí to tam být takto označeno, aby ten spotřebitel pochopil, že to není pečeně z jednoho kusu, ale že to je pečeně slepená z různých kousků. A nakonec zde navrhujeme, abychom tam i uvedli ten živočišný druh, který, ze kterého je ten trombin, a to z důvodu náboženských, protože dnes eh, eh, máme proteiny, které se používají eh, pro stejný účel, to nejsou ale přídatné látky a my u těch bílkovin, u těch proteinů nevíme, z jakého to je zvířete, což může být problém u muslimů, u tedy hinduistů, kteří nejedí zase Eh, maso tedy hovězí, protože mm, kráva je tam posvátná a zatím to nevědí, z čeho je ta bílkovina. A tady vlastně to je inovace. Poprvé to tak bude eh, eh, což podle nás zavádí větší transparentnost a informovanost spotřebitele, který si bude moci informovaně vybírat je pravda, že tady mohou být problémy s podvody i v restauracích. To nikdo nepopírá. Ale to je potom na členských státech, aby prověřovali, jak se předpis aplikuje. To je jejich odpovědnost. Když dělají inspekce, kontroly v restauracích, no tak tam se musí podívat na to, zdali eh, se tam náhodou nepracuje eh, s něčím, s čím by se tam nemělo pracovat. A to je na členských státech, aby eh, prověřovali aplikaci komunitární legislativy, to je na, já nevím, veterinární správě nebo na obchodní inspekci, když dělají inspekce v restauracích, a to především tedy v hromadném stravování, tak tam musí zkontrolovat, aby se náhodou tyto výrobky tam nepoužívaly. A pokud tedy to dovolíte, pokud to projde, tak určitě to bude něco, eh, co budeme zdůrazňovat členským státům. Mm, samozřejmě eh, tyto výrobky lze prodávat, bude moc, budou moci prodávat pouze eh, zabalené a to konečnému spotřebiteli a ne jako mm, výrobky určené k hromadnému stravování, k přípravě hromadného stravování. A možná, že vás moje odpovědi neuspokojí, ale E, tím my reagujeme na tři kritéria směrnice. Jsou splněna. Žádný problém se zdravím spotřebitele, to je jasné. E, dále přiměřená technologická potřeba, toto kritérium naplněno a e, žádné klamání spotřebitele. To jsou ta tři kritéria, která ukládá směrnice, která musíme vyhodnocovat, když navrhujeme členským státům a potažmo i vám ve formě prak, když navrhujeme podobné eh, iniciativy, podobné dokumenty. Paní předsedající, děkuji. Ano, děkuji. Já jsem měla velké pochybnosti, ale děkuji, že jste nám to takto vysvětlil. A ještě závěry pana zpravodaje. Je dost pozdě. Já nechci opakovat všechny argumenty, které už jsem říkal, jenom několik připomínek k tomu, co říkali kolegové i komise. Nejdřív začnu komisí. Vy jste řekl, že zde není žádné riziko. To jsem řekl i já ve zlojevu. Řekl jsem, že zde eh, není žádné riziko týkající se samotného enzymu, ale existuje zde riziko týkající se využití toho enzymu. Eh, vy jste řekl, že to je riziko, které musí eh, redukovat samotný potravinářský průmysl, ale není to jenom na potravinářském průmyslu, aby minimalizoval riziko. Je to také na politicích, je to také na komisi. To je něco, co děláme neustále. Já si myslím, že to je v podstatě argument pro to, abychom jednali tak, jak navrhujeme, tedy neschválit tuto látku. V legislativě týkající se přídatných látek se praví, že použití jaké kolik přídatné látky musí být ve prospěch spotřebitelů. Vy jste hovořil o tom, jak vyvrátit různé tedy problémy, na které my jsme poukazovali. Ale vy jste nezmínil žádné výhody. Vy jste řekl, že by to možná vedlo k levnějším produktům. Jak víme, že to tomu tak bude? Možná by tomu tak mohlo být, protože to bude skutečně špatné maso. Ale víme to? Není zde riziko, že producenti eh, se budou snažit udržet ceny, aby vydělali ještě více peněz. Není zde žádný přínos pro spotřebitele. Nemáme žádnou, žádné hodnocení dopadu, které by ukazovalo, že by to snižovalo ceny. Možná by mohlo, ale nevíme to. To je velmi nejisté. Ale i kdyby to snížilo